Drazí kolegové, myslím si, že můžeme zahájit zasedání dnešního odpoledne. Budeme mít smíšenou rozpravu k aktům v přenesené pravomoci. Ráda bych vám připomněla pozadí dnešní výměny názoru. Vzhledem k technickému zasedání s komisí a politickými poradci 11. listopadu 2019 budeme mít dnes prezentaci pana Oliviera Onidyho, eh, zástupce generálního ředitela DG Home, týkající se dvou aktů v přenesené pravomoci. Jeden se týká Fondu pro mezinárodní bezpečnost, čili to jsou hranice a víza ISF, a další azylu, migrace a integrace, čili fond AMIF. Komise schválila oba akty 15. října tohoto roku a Lhuta pro, eh, lhuta pro námitku eh, je dva měsíce. Tyto dva akty v přenesené pravomoci následují po námitce parlamentu k eh, vyjádřené v minulém mandátu k podobným aktům. V případě ISF se začínala nová specifická akce do tohoto nařízení, zejména aktivity týkající se hraničních kontrol a dohlížecí má opatření nad nad hranicemi eh, v, oblasti, které, v oblastech, které čelí migračnímu tlaku. Tyto aktivity se odstahují také k oblastem hotspotu a k podpoře aktivit na řízení hranic třetích zemích. Eh, co se týče aktu přenesené pravomoci my eh, je začleněna nová specifická akce, včetně nařízení týkající se přijímání, ubytovávání a zadržování pro žadatele o mezinárodní ochranu a nebo pro ty, kteří nelegálně zůstávají ve, jsou příslušníci třetích států a zůstávají nelegálně ve členských státech. No a co se s tím stalo? Zdá se, eh, eh, tedy stalo se, že parlament nebyl informován o návrhu těchto dvou nových aktů v přenesené pravomoci různé politické skupiny SAD, GUE, Zelení a Renew. Požádali výbor Libe, aby byli informováni o okolnostech a hlavních prvcích těchto aktů v přenesené pravomoci, stejně tak, jako chtějí informace o procesu rozhodování. A skutečně eh, komise uznala písemně, eh, že mm, jaksi neposlala návrh obou aktů přenesené pravomoci v parlamentu a že toho lituje. Eh, výbor Libe tedy vítá účast komisi na, komise na současné výměně a její dobrou vůli uznat tento problém. Ovšem musím zdůraznit, že nedostatek relevantních informací týkající se přípravy aktu přenesené pravomoci, zejména nepředání návrhu tohoto aktu a dalších příslušných dokumentů, je e, v protikladu s právem Evropského parlamentu na informace, co se týče aktu přenesené pravomoci, což porušuje eh, na, což porušuje předpisy zakotvené v meziinstitucionální dohodě z roku 2016, kdyby Evropský parlament a Rada měli dostávat všechny dokumenty eh, ve stejné době jako členské státy a jejich experti. A to znamená, že je to v protikladu k právu parlamentu, co se týče aktů v přenesené pravomoci a možná, že to povede k prodloužení lhůty na vznesení námitky, protože to parlament musí podrobně proskoumat. Ráda bych připomněla, že tyto dva nové akty souvisí s těmi předběžnými akty, předchozími akty v přenesené pravomoci týkající se AMIFO a ISF a Evropský parlament v minulém mandátu vznesl k ním námitku, zejména vzhledem ke kontroverzní zmínce o takzvaných kontrolních centrech, controlled centers, což se nezakládá na žádném právním základě evropské legislativy. A ráda vzhledem k tomu, že jsem vám teď připomněla okolnosti, jak to všechno vzniklo, dám teď slovo našemu vzácnému hostu, panu Oliviero Onidiho, který je náměstek generálního, generálního ředitele z DG Home z Evropské komise. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, děkuji. Eh, paní Sipel, děkuji za tuto příležitost vystoupit ve vašem výboru a vysvětlit vůbec eh, ten důvod eh, ohledně všech těchto návrhů. Děkuji za tento komplexní úvod. Rád bych vám řekl, že samozřejmě beru v potaz a uvědomujeme si veškeré chyby, kterých jsme se dopustili. My se samozřejmě za to omlouváme, my samozřejmě chceme Evropský parlament co nejdříve informovat o celém tomto procesu, takže prostě budeme do budoucna v jakékoliv záležitosti těchto aktů supervizovat záležitost, dohlížet nad tím, je to nesmírně důležité. Všem bych vám chtěl říci, že tyto dva akty jsou prezentovány teda dneska. Na konci posledního legislativního období víme, že jste vlastně odmítli dva velice podobné akty, které bohužel právě se týkaly těch, těch eh, center, kterým říkáme control centers. To znamená, že to si myslím, že vedlo tomu, že jste řekli, že vlastně je to dobré rozhodnutí, protože to už není naše, naše, naše hlavní problematickou oblasti, které se zabýváme. Bohužel jsou zde další události, kterým musíme věnovat pozornost. Právě říkám, bohužel, protože víme, o jakých událostech hovořím. Proč teda přicházíme s těmito aktiv přenesené právomoci? Nacházíme se v období konce tohoto finančního rámce máme ještě finanční prostředky k dispozici, a ovšem jsou zde ještě členské země, které budou potřebovat další podporu. Další podporu především, pokud jde o lepší podmínky v těch přijímacích centrech, a zároveň reagovat na navýšený tlak na hranici některých členských států. My máme různé prostředky, jak bychom mohli tyto další finanční prostředky a pomoc poskytnout, to máme. Navrhujeme tyto aktiv přenesené pravomoci, které jsme upravili, protože z rozpočtového hlediska je to ten nej nejvhodnější, nejtransparentnější, nejčistší způsob, jak postupovat. Máme dvě alternativy. Buď teda ten nouzový fond, ovšem tam skutečně to, co spadá pod ten fond nouzových záležitostí, to už jsme úplně překročili. My potřebujeme určitou disciplínu, pokud je o využívání tohoto aktu v nouzových situacích. Skutečně, když se jedná absolutně naléhavou nouzovou situaci a tam teda to můžeme zákonně financovat. Nebo pokud jde o ty národní alokace, tak tam to zásadním způsobem ovlivnit. Ovšem toto by otevřelo dveře pro všechny členské země, které by najednou začaly žádat a neměli bychom možnost toho zacíleného eh, podpůrného mechanismu v těchto centrech a zároveň v řízení hranic některých členských států. Čili to jsou dvě oblasti, prioritní oblasti, kterým se věnujeme. My samozřejmě víme, jaký byl postoj Evropského parlamentu v minulosti. To znamená, že ta tzv. control centers už zde nejsou vůbec zmíněna v těchto aktech a snažíme se zabývat pouze eh, recepčními centry, to znamená eh, centry pro přijímání a zároveň řízením hranic, čili pouze tento rozsah našich pravomocí. Tam zmiňujeme, Děkujeme, pane Ounídy, děkujeme Obvykle by se měli vyjádřit koordinátoři a poté členové našeho výboru. Ovšem, já zde za EPP nikoho nevidím. Dalším na seznamu je teda koordinátor za SAD, což je Birgit Sipel. Ale možná ještě než vystoupí Birgit, tak bych dala slovo jiné koordinátorce, eh, která je zde, a to je paní Tine Strik. Takže prosím, děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji i komisi za prezentaci tohoto návrhu. ta definice právě těch, těch kontrolovaných center, to ano, to vyvolávalo veliké problémy, ale ovšem my nyní, hm, pokud vím, tak jsme žádáni Chorvatskem, abychom v rámci ISF e jim pomohli, Bulharsko rovněž požádalo o pomoc na hranicích, a AMEF systém. Řecko, myslím, že eh, rovněž požádalo o pomoc v rámci těch přijímacích center. My zde máme určité otázky spojené s těmito dvěma žádostmi. Ano, my víme, už jsme tam měli určité problémy ohledně té praxe na chorvatsko-bosenských hranicích. Údajně tam došlo k takzvaným pushbackům na této hranici. A bylo nám řečeno, že tam přímo v terénu že je to opravdu eh, nesmírně nevhodná situace. I ten mechanismus nějakého monitorování, který jsme tam měli, to vyvolává otázky, jak to vůbec funguje. Nemáme tam žádný, žádné výsledky, pokud jde o tento mechanismus. Mám pocit, že to vůbec není transparentní. A právě proto bychom potřebovali zjistit další informace, například ohledně kritérií, která jsou aplikována komise, pokud jde o ty další finanční prostředky pro řízení hranic a zároveň lidská práva, základní práva, abychom skutečně všechny tyto věci monitorovali, vzali to v potaz. A u AMEFu a žádosti ze strany Řecka, my jsme včera slyšeli o těch nových plánech. Řecko se snaží přesouvat z ostrovů eh, migranty na pevninu a vytvořit Eh, taková uzavřená přijímající centra, je takový eufemismus pro deteční centra, což pro nás eh, znamená veliké obavy. Dochází tam opravdu eh, s nějakým plněním základních práv, dodržováním základních práv, dodržováním aky EU a do jaké míry to budeme hodnotit potom, pokud tam budeme mít tyto finanční prostředky. Bude to vynaloženo v souladu s AKI Evropské unie. Před několika týdny jsme hovořili o tom návrhu zákona, se kterým přišlo Řecko. Komise údajně hodnotí, do jaké míry je to vůbec v souladu s evropským AKI. Možná byste nám mohli poskytnout nějaké informace. Máme tam nějaké závěry u této analýzy? A pokud jde o procedurální záležitosti, rádi bychom požádali o odložení implementace těchto aktů přenesené pravomoci, abychom měli více prostoru trochu to projednat, analyzovat i na straně Evropského parlamentu. Děkuji. Děkujeme za tento příspěvek. To skutečně bylo mnoho poznámek, argumentů, otázek. K tomu se budeme vracet. Koordinátorka za SAD vystoupí jako poslední, takže e, nyní má slovo e, další kolega. Ano, děkuji, za slovo. Pokud jde o ta recepční centra, já bych se spíše zeptal, zda to má i řídit členské státy a jejich orgány, nebo spíše naše orgány na úrovni EU. A pokud teda to budou členské země, které budou zodpovědny, budou tam dodržovány určité základní standardy, které budete kontrolovat, jste jako se u nás ve Velké Británii skutečně došlo ke skandálnímu zacházení s dětmi, kde věnovala se jim dostatečná pozornost v rámci těchto imigračních facilit. V jiných členských státech možná mají podobné zkušenosti. jsou teda takové základní podmínky, nějaké benchmarky, které by se měly dodržovat přístup dětí Ehm, ke školní docházce a tak dále. Děti uprchlíků přece mají právo na základě umluvy eh, eh, OSN o právech dítěte chodit do školy. Měli bychom zajistit, pokud je to možné, aby to bylo mainstreamové školství, aby byly integrovány tyto děti s místními dětmi. Jednak je to otázka mentálního zdraví, jazyka místního, další důležité věci pro rozvoj těchto dětí. Čili já v létě například Eh, kolem Kale na severu Francie jsem viděl tisíce uprchlíků, žádné organizované tábory, žijí tam někde v lesích, někde u skládky. To prostě by se nemělo dít. Co můžeme udělat na evropské úrovni, abychom stanovili základní standardy? A například placená práce u uprchlíků. U nás například to není možné. To je, to je, to je skutečně nesmírně hloupé. Tito lidé často chtějí práce. Já jsem potkal takového uprchlíka z Eritreji v Kale, který by chtěl učit, mluví pěti jazyky, mohl by dělat mnoho užitečné práce, například i ve školách. A chcete teda nový pakt ohledně migrace a azylu vytvořit eh, za 100 dní? Je to něco úplně nového, nebo to vychází z nějaké stávající legislativy? Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Dobře, je nás aspoň pár. Tím jsme rozšířili naši technickou agendu. Já mám víceméně technickou poznámku k tomu, co se děje. Proto možná poprosím eh, pana Onidyho, aby odpověděl na ty otázky, nebo já se omlouvám, paní Dali, já jsem vás vůbec neviděla, že jste se přihlásil samo, samozřejmě. Ano, já Víte, já vím, my bohužel sedíme v tomto, této části místnosti, kde nás není vidět. Já jsem ráda, že se zúčastní, ale je mi líto, že je nás tak málo. Toto je tak důležitá diskuze. A přesně, jak jste řekla, paní předsedkyně, revize těchto dvou aktů byla odmítnuta Evropským parlamentem v minulosti. A to je mm, správně, protože ta kontrolná centra teda byla odstraněna z tohoto, z těchto aktů a to je neuvěřitelné, že bychom se snad jako neměli již obávat. Já se obávám ještě více s ohledem na to, k čemu došlo včera například i v Řecku. Takže kromě AMEF eh, delegovaný aktu přenesené právomoci, to, jsou, to je 200 milion eur, které se má využít. Navíc ještě mm, samozřejmě to že komise tam ponechá ta detenční centra otevřená, to je něco pro, strašně problematického. Vidíme, co udělala řecká vláda včera, teda k čemu to budou potom používat, čili co my umožňujeme, naši daňoví poplatníci platí za masová detenční centra. Řecká vláda to říká otevřeně. Nejenom, že je tam 5 až 10 tisíc lidí, kteří budou relokováni na Někteří z nich jsou na eh, opuštěných ostrovech, nikdo tam nežije. To bude takový Guantanamo Evropy. To je něco šíleného, že s něčím takovým počítáte. To je nesmírně závažné a je to proti stávající směrnici o navracení. To znamená, že detence má být posledním možným prostředkem. Máme obrovské obavy a proto bych navrhla několik věcí a zároveň předložila dvě otázky. My předložíme námitku k tomuto aktu a to na schůzi koordinátoru 3.12. a prostřednictvím toho požádáme komise, aby odstranila možnost toho, že tyto prostředky budou vyžádány deteční centra. Na to budeme poukazovat, to budeme žádat. Paní předsedkyně, i na další schůzi koordinátoru prosíme, abyste informovala komise o tom, že to odložení deadlineu budeme rovně žádat, tak aby jsme v, naš, v rámci našeho mandátu měli možnost proskoumat celou tuto záležitost velice detailně. Zároveň žádáme stanovisko právní služby Evropského parlamentu, pokud jde o kompatibilitu tohoto aktu přenesené pravomoci se stávajícím nařízením AMEF. Především pokud jde o um, pokud jde o úvodní ustanovení 38, my samozřejmě Eh, víme, eh, jak to eh, vypadá ve srovnání s tímto návrhem. A pokud jde o ISF, tam bych rovněž ráda požádala, podobně jako jiní řečníci, Těch 63 milionů, ano, to znamená ty další prostředky, když jste hovořili na technické úrovni, že hlavním beneficientem bude Chorvatsko a Bulharsko pro dohled nad hranicemi, to znamená ne dohled porušování lidských práv, ke kterým dochází na těchto hranicích, ale pro dohled a řízení hranic, to je podle nás něco šíleného. Především, když vidíme, že tam nesporně dochází na chorvatských hranicích k obrovským zneužíváním. I ten příklad z minulého týdne, toho incidentu, těch opravdu násilných pushbacků minulý víkend, kde na migranty bylo stříleno, to v podstatě vlastně, eh, a to, že jsou tam otevřená vrátka i k financování třetích stran, to je opravdu problematické. Čili, paní předsedkyně, požádám o dopis komisi LGBT kritéria by tam měla být zahrnuta zároveň plnění základních práv na hranicích a zároveň informovat eh, o tom, kdyby došlo k jakémukoliv porušování, pokud jde o tento nástroj a zároveň žádost ještě s ohledem na diskuze, které nás čekají v rámci koordinátorské schůzky příští týden, aby komise prodloužila eh, tento deadline, abychom mohli vykonávat pravomoce, které máme v této oblasti, eh, pravomoci přeskumu. Ano, tu technickou stránku jsme trošku už přetáhli, jak jsem se o tom zmínila, ještě než dám slovo panu Onidimu. Jenom se dívám, jestli jsem na nikoho nezapomněla, takže pane Onidy, dávám vám slovo a já potom ještě s takovou techničtější otázkou uh, vystoupím poté. Uh, ano, já chápu zájem eh, na těchto záležitostech budete mít možnost vést politickou diskusi s novým komisařem a místopředsedou o tom, co bychom skutečně mohli předložit a jak bychom mohli zarámovat tento migrační balíček. My všichni čekáme na znovu nastartování diskuse v tomto významném tématu. Co tady zaznělo? seznam potenciálních členských států, které by byly příjemci těch fondů, které by byly kterými by byly vybaveny tyto dva fondy v rámci aktů v přenesené pravomoci na straně AMIFu. Samozřejmě by se to týkalo Řecka vzhledem k situaci, eh, která tam je a musíme prokázat pomoc této zemi, která je vystavena enormním výzvám, co se týče eh, příchodu migrantů do Evropské unie, ale máme tady také Kypr, eh, který je pod tlakem Bulharsko, Malta, Španělsko a dokonce Francie. To bylo k AMIFu na ISF, mm, Chorvatsko, Bulharsko, Španělsko a Řecko. To jsou tedy země, které jsou kandidáty pro eh, tento dodatečný fond nebo pro dodatečné peníze z tohoto fondu. Otázka, eh, jak můžeme zlepšit eh, tyto záležitosti. Především se domnívám, že když dáme k dispozici finance, musí to být proto, aby se zlepšily podmínky. A zlepšení podmínek to se týká samozřejmě Eh, především evropského legislativního rámce, který je třeba dodržet. Ty peníze se nebudou prostě používat k tomu, aby se nějakým způsobem eh, postihovala nelegální situace nebo která by nebyla v souladu s důstojností eh, dotčených osob. Máme bohužel stále ještě situace, které jsou méně než optimálně a cítíme odpovědnost podporovat ty členské státy, eh, které vězí v těchto potížích, abychom jim dali finanční podporu. Jak víte, rámec byl navržen, je to modernizovaný návrh týkající se přijímání Bohužel jsme to nezvládli v minulém legislativním období, nebylo to tedy schváleno, ale doufejme, že se nám to podaří v rámci migračního balíčku. Všechno, co je financováno z evropských fondů, je naprosto v souladu s evropskou legislativou a my to všechno kontrolujeme eh, v rámci také návrhů dohledu členských států, ale kontrolujeme to taky během průběhu těchto projektů, čili dává nám to dodatečnou úroveň informací a také dodatečné podněty, abychom mohli adresovat určité záležitosti, když vidíme, že tady jsou určité praktiky v členských státech, v těch oblastech, kde se to týká také eh, řízení hranic, které by nebyly v souladu s evropskými fondy a s čerpání jejich prostředků. Mm, já mm, jsem samozřejmě si uvědomuji tu kritiku, eh, cíkající se vyšetřování, které není dostatečně transparentní a budu schopen velice záhy vám poskytnout dodatečné informace. Budu velice rád ochoten sem přijít, abych vás seznámil s tím, jaké výsledky přineslo toto vyšetřování až do dnešního dne. My to realizujeme s nezávislými organizacemi zejména z UNHCR, kteří nám pomáhají v těchto vyšetřováních a zcela jasně další potenciální finanční podpora nám dodá další prvek pro zabezpečení toho, že všechno se dělá na hranicích v souladu s právem a že se odstraní také to špatné řízení hranic na Chor- v Chorvatsku. Eh, a mělo by to také povzbudit členské státy, aby aplikovali pravidla. Otázka zazněla také k standardům na evropské úrovni. Ano, máme stanoveny minimální normy v evropské legi, legislativě. Co se týče finančních prostředků nebo finanční oblasti, já mm, neznám požadavky eh, přesné, eh, které byly stanoveny pro přijímací centra a pro eh, řízení hranic, ale můžeme samozřejmě se snažit o lepší kontrolu. Eh, to je vlastně mm, má reakce na to, co jste říkali, jakým způsobem udělat takový rámec pro přijímání uprchlíků a migraců v rámci balíčku, ale nemohu použít tento nástroj tomu. A další velice relevantní bod, který se týkal toho nového řeckého zákona. Naše hodnocení ještě nebylo ukončeno z jednoho prostého důvodu. Eh, nacházíme se v interaktivní diskusi s řeckými orgány, eh, abychom už v tomto stádiu dodali určité prvky zlepšení a zcela jistě E, není to tedy formální návrh, ale mm, navrhneme to, co jste tady řekli, že v tom zákoně je navrženo, nebo v tom návrhu zákona je obsaženo mít nějaká zavřená centra, no tak to se budeme samozřejmě snažit změnit budeme velice rádi k vám dorazit zase brzy, abychom vám poskytli analýzu aktuální těchto aspektů. Co se týče těch dvou měsíců, no je to vaše právo zvažovat, ale prosím, neprotahujete neprotahujte to příliš dlouho. Týká se to financování. My máme určité časové limity a e, tento fond e, musí poskytovat prostředky během příštího roku, jinak ten, přijdeme o ten fond a e, my chceme ukázat členským státům, že jim chceme pomoci a ne, že bychom dělali věci, které by nebyly v rámci e, evropské legislativy. My chceme prostě zlepšit e, řízení hranic a lepší přijímání migrantů, protože bohužel je to stále aktuální situace kolem nás. Děkuji vám mnohokrát a teď dám slovo koordinátorce za SAD, protože ona chtěla eh, mít nějakou technickou připomínku, ale eh, chtěla bych na, eh, vidím, že kolega Avronidis by chtěl také přispět k diskusi. A jako koordinátorka bych jenom ráda mm, ocenila ty omluvy pana Onedise, ale my znovu a znovu vidíme různé formy nerespektování dobré spolupráce mezi institucemi. A jako zpravodajka e, pro důkaz odkazů jsem byla konfrontovaná s netransparentním jednáním. Není to vždycky tedy spojeno s DG Home, ale je to něco, co musíme vyhodnotit v rámci spolupráce s novou komisí. Ale pan Onidis zcela jasně vyjádřil, že Evropský parlament by měl být zapojen co možná nejdříve a myslím, myslím si, že by bylo lepší zabránit té situaci, ke kterému došlo teď, abychom mohli třeba hned přijmout anebo odmítnout tento návrh. Možná, že byste nám mohli předem schválit ty návrhy na aktiv přenesené pravomoci, ještě než budou schváleny na komisi, aby si komise uvědomila některé problémy, než takový návrh schválí to by možná mohlo být určitým řešením nejenom v tomto konkrétním příkladě, ale i eh, ve spolupráci s novou komisí. To je pouze návrh, jak dále postupovat. A teď hm, chtěl pohovořit pan Avanitis. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jsem dostal možnost vystoupit. V podstatě jsem neměl nárok. Ale myslím si, že tato situace je neakceptovatelná. Doplňuji to, co jsme vyslechli od obou kolegů. Tady nejde o osoby, které eh, jsou převáženy na pevninu. Podívejte se na Google. Ostrov Levisa, to je v podstatě takový kous skály v moři. A my dáváme peníze na to, aby v Evropě na takovém malém ostrůvku, na takové skále byly zřizovány eh, uzavřená centra, takové Guantanamo v Evropě. Toto včera oznámila řecká vláda. My jsme přišli také s tiskovými prohlášením a samozřejmě položíme odpovídající otázku komisi a budeme informovat všechny. Chtěl jsem, aby to tady takto zaznělo. Je to navíc důležité. Děkuji. Just thank, thank, thank you for, for, for this again. Děkuji vám mnohokrát za vaši připomínku. My samozřejmě uděláme vše, co je v našich silách, aby tyto peníze, pakliže vy to podpoříte, abychom to mohli dělat v plném souladu eh, se zárukou dodržování evropského práva, eh, včetně prvků, které teď máme na stole. Máme tady různé návrhy co se týče přijímání. A to k tomu, co řekla paní Sipelová, rozhodně tady neexistoval žádný záměr vyloučit, vyšachovat z toho nějak Evropský parlament. Bohužel minule jsme čelili odmítnutí Eh, protože eh, jsme neměli dostatečné včasné varování. Eh, já mm, bohužel nemám kompetenci přinutit politické orgány k tomu, aby vám předávali návrhy těch dokumentů před schválením, ale mohu vám vás ujistit, že na mé úrovni jsem vám vždycky k dispozici a že vám budeme pravidelně Ehm, vás pravidelně informovat o těchto fondech, ale i o budoucích aktech přenesené pravomoci budeme činit nezbytné kroky toho, abychom Evropský parlament, především výbor Libe, informovali hodně dopředu. Vy jste naším spojencem. Dobře. Eh, stanovisko do budoucnosti, co se týká bodů, které se týkají spíše obsahu. A o tom také běží diskuse, že eh, nová diskuse, eh, pardon, nová komise o tom bude diskutovat v rámci toho, čemu říkají nový migrační balíček. Uvidíme, zda nová komise mm, všechny tyto kroky podnikne také v souladu ve spolupráci s parlamentem a nejenom s členskými státy. Doufám tedy, že můžeme mít určitý nový, svěží start pro tyto záležitosti. Některé návrhy tady zazněly také k dalším postupům aktů v přenesené pravomoci a jak již na to bylo upozorněno, eh, budeme o tom jednat na příštím zasedání koordinátorů v prosinci a zejména se budeme zaobírat touto otázkou eh, prodloužení. Zatím to bylo tedy prodlouženo do 15. prosince a po zasedání koordinátorů můžeme dospět k rozhodnutí o té žádosti, eh, kterou jsme dnes eh, slyšeli. Tak. Teď bych eh, dovolte, abych poděkovala všem kolegům za vaše připomínky, také bych velice ráda poděkovala pana Onidimu, panu Onidimu, že mezi nás přišel, že zodpověděl naše otázky, mm, že nám vysvětlil ten návrh a v tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu na našem pořadu a děkuji mnohokrát zastupcům komise, že tady byli s námi. See you. All the best. Okay, colleagues, we are maybe three minutes too early, but uh, I think that must not... Dobře, kolegové, možná, že můžeme o minutku dříve zahájit další bod našeho pořadu jednání, který se týká Evropského fora pro migraci s názvem Od globálního k místnímu řízení migrace. A dovolte, abych nejprve přivítala naše hosty zde na pódium Někteří kolegové, kteří provázejí toto téma už dlouho, tak vědí, že máme takovou tradici, že se setkáváme se zástupci eh, výboru tohoto Evropského fóra pro migraci a chtěli jsme se sejít dnes za témat ST také se zástupci místních orgánů občanské společnosti, abychom hovořili o jejich úloze při řízení migrace a zajištění bezpečných a legálních cest do EU a pak, když jsem správně informována, eh, vy jste formulovali 10 doporučení, jak už jsem řekla, téma tohoto eh, fora letos je tedy úloha místních orgánů občanské společnosti při řízení migrace a zajištění bezpečných a legálních cest do Evropské unie je to relevantní k celé řadě našich legislativních témat, které se týkají tohoto fóra a možná také se budou týkat nového balíčku migračního, které se očekává eh, také téma legální migrace, ale bohužel obojí je zatím blokována na radě, ale uvidíme, co nám přinese budoucnost. Role místních orgánů a občanské společnosti je naprosto klíčová i co se jedná financování eh, pro rozvoj reálného part- opravdového partnerství pro financování sociální eh, opatření v oblasti azylu a migrace a pro příslušné aktivity. Tato diskuse je velice aktuální v rámci vyjednávání víceletého finančního, tedy rámce zejména, eh, co se týče Fondu pro azyl a migraci. Proto dovolte, abych nejprve dala slovo panu Nikoletovi z Eurocities. Máte zhruba pět minut, prosím. Um, thank you, um, Děkuji. Děkuji vám z celého srdce za to, že jste mi poskytli možnost zde hovořit na vašem výboru o Evropském migračním fóru. Já jsem koordinátorka politiky v rámci tomuto fóra a odpovídám za velká evropská města, která jsou zastoupena u Eurocities. Budu nyní stručně hovořit o struktuře a cílech našeho fóra. Fórum se poprvé sešlo v roce 2015. Bylo provedeno ve spolupráci s Evropskou komisí. Od té doby respektive již předem. Byly odpovídající pokusy o takovéto fórum mezi roky 2009 a 2014. Zabýváme se otázkami, které se týkají migrace, azylu a integrace příslušníků třetích zemí. Setkáváme se jednou za rok a setkávají se tam zástupci organizace občanské společenství, lokální zastupitelé a představitelé dalších institucích. Je to skutečně velice důležitá příležitost pro občanskou společnost a její organizace nejenom na národní a náro... lokálně národní úrovni, také na evropské úrovni abychom skutečně mohli se setkat a řekli, jaké mají postoje, jaké výzvy před nimi jsou, kterým čelí, kde jsou možné prostory pro zlepšení a jak to vše samozřejmě souvisí s evropskou migrační politikou. Eh, cílem našeho migračního forma je skutečně, abychom zajistili koordinaci a spolupráci mezi eh, s veškerými zúčastnými stranami, mezi klíčovými hráči a samozřejmě máme i víceúrovňový přístup migraci, přístup víceúrovňové zprávy. Jaké jsou hlavní cíle našeho fóra? Již to bylo řečeno, toto je taková platforma pro dialog. Eh, Jeden hlavních cílů je poskytovat informace o vývoji politik, ale také chceme přijímat a schromažďovat data, údaje a feedback o tom, jak e, jsou implementovány evropské politiky na na regionální a národní a také lokální úrovni, tak abychom měli dostatek e, zpětné vazby pro evropské politiky. Také přispíváme k zlepšení pochopení výzev, před kterými stojí sociální partneři a organizace občanské společnosti. Také identifikuje e, možnosti lepší podpory těch e, organizací sociálních partnerů a také našich evropských měst v jejich snaze e, čelit potřebám, které vyplývají z migrace. Naše fórum má sekretariát, který poskytují pracovníci zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru, to je oddíl zaměstnanost. Dále mm, my na, vedle sekretariátu máme také byro jakožto fórum. Já jsem e, podstěná tím, že jsem jedna z zvolených členek tohoto byra a my zajišťujeme samozřejmě demokratickým způsobem fungování našeho fóra, naší organizace. Tak to tedy vypadá struktura fora. My Biro tedy organizuje práci samotného fora, a také samozřejmě sestavuje agendu pro naši schůze. Má šest členů. Jeden to je zástupce Evropské komise, to je Angela Christia, další člen je členem Evropského hospodářského sociálního výboru, to je kolega zde, a pak máme dva zástupce občanské společnosti, jejich organizací na evropské úrovni, to jsem tedy já, já zastupuji organizaci Eurocities a také moje kolegyně Hadem, která pochází z European Business Confederation. Pak tam máme zástupce národní úrovně. Jeden to je Fernando Giage, to je člo, člověk z kulturního výzkumného střediska, ten byl zvolen letos v březnu eh, společně se mnou. Pak je tam Mala Marie Půl Kessan, ta byla zvolena během tohoto roku z Itálie. Tam máme eh, zástupkyně se združení Mezikulturní univerzum. Je velice důležité, abychom vyzvedla roli členů občanské společnosti eh, v byra, byru našeho fóru, našeho fóra. Všichni byli zvoleni na dvouleté období, mají tady dvouletý mandát a oni skutečně my všichni nejednáme pouze v nájemnu naší organizace, ale pouze byra, ale samozřejmě celého fóra. A já vám děkuji mnohokrát za to, že jste mi dali prostor zde vystoupit. A to je z mé strany vše. Děkuji předsedkyně, děkuji. I já tady eh, vítám všechny naše hosty. Další je pan Kumkum, který nám představí svůj postoj. Má rovněž pět minut. Děkuji. Musím říct, že toto fórum je značně specifické, protože tady máme nový parlament, novou komisi, procházíme tvrdou dobou, máme mnoho výzev před sebou. Není jednoduché hovořit o migračních záležitostech, ale jakožto zástupce organizace občanské společnosti, která bojuje za integraci migrantů, musím říct, že bylo to forum páté bylo velice zajímavé, protože za poprvé, bylo to poprvé, od, roku, od té doby, co forum existuje, to bylo od roku 2009, toto forum připravilo 10 doporučení. Já se pokusím vám je tady nadnést, tak abychom mohli mít dobrou diskuzi s vaším výborem Libe. Doporučení jsme oficiálně zastali všem evropským institucím, že to je takový input občanské společnosti pro budoucí strategickou agentu, která se bude věnovat migraci. Já bych krátce vysvětlil celý proces, jak jsme k tomu dospěli neboť i námět našeho fora byl zvolen na základě demokratické konzultace mezi organizacemi občanské společnosti. A ten proces, jak jsme vyvíjeli a vybírali ta doporučení, se skutečně odehrával na základě pěti paralelních workshopů. Každý workshop se setkal dvakrát, každý workshop vysl- vy- vybral dvě doporučení za den, měli dva dny. Bylo to pět workshopů, ta název toho prvního byla role lokálních autorit při řízení migrace, ten druhý, se nazýval Budoucnost evropské migrační politiky. Třetí workshop se věnoval role, roli občanské společnosti při vyvíjení bezpečných kanálů pro chráněnou migraci, která bude humanitární. Pak jsme měli další workshop, který se věnoval podpoře spolupráci a ten pátý se věnoval migrantům a tím, jak vytvářet lepší integrační politiky. Jenom abyste měli představu, jak to tedy probíhalo těch pět workshopů, byla tam velká potřeba toho, že třeba, aby evropská migrační politika změnila své paradigmaty. Zejména si musíme uvědomit, jaké budou náklady na nemigraci a neintegraci. Nemůžeme nahlížet na migraci jako na problém, který je třeba řešit, ale spíše jako na potenciální řešení mnoha výzev. Nyní tady těch deset doporučení. Jedna taková hlavní myšlenka byla, aby jsme již přestali se chovat jako ostrovy, abychom spíše vyvinuli inkluzivní politiku a také opatření na implementaci politiky. Ta inkluzivita, to je důležité, já to takto schrnu. To byl ten hlavní, klíčový element našeho fóra. První workshop od globálního k lokálnímu řízení migrace role lokálních orgánů při řízení migrace. První doporučení bylo, je třeba, abychom měli doložku o sociální kohezi evropských a národních fondech, které se týkají migrace, aby tam také byly zapojovány osoby z celé komunity. Je třeba se zaměřit na integraci a sociální kohesi. Integrace by měla být hlavním aspektem takovéto kohezní politiky. Dále je třeba vytvořit na lokální úrovni platformu pro veškeré zúčastněné orgány, kde by byly lokální orgány, nevládní organizace, organizace migrantů, aby bylo možné mít dobré služby, které by zohlednily potřeby migrantů. Poselství je jasné, potřebujeme mít inkluzivní, podpůrné lokální ekosystémy. A opět ne ostrůvky, je třeba, aby všichni spolupracovali koordinovaným způsobem, to je jasné poselství tohoto doporučení. Třetí doporučení, to je workshop 2, budoucnost evropské migrační politiky. Tady je důležité vytvořit strukturovaný proces pro to, aby probíhaly konzultace mezi nevládními organizacemi, lokálními orgány a sociálními lidé při řízení legální migrace. Dále třetí doporučení je třeba, aby jsme přijeli horizontální směrnici, která by admirovala přístupové podmínky a práva pro veškeré kategorie eh, osob třetích zemí, což by také zahrnovalo práva, rovná práva a také mobilitu a samozřejmě slučování rodin. Opět, zde v Evropské unii máme mnoho ostrovů, to si nepřejeme, chceme harmonizaci. To je poselství občanské společnosti. Páté doporučení. To je z workshopu 3, role civilní společnosti, jejich organizací tím, že bude vytvářet bezpečné kanály pro humanitární ochranu. Dále sjednocování rodin. Program na to v Evropské unii je jako část komplementárních eh, možností ochrany. Dále Evropská komise by měla přijmout kroky pro to, aby harmonizovala procesy v evropských zemích pro přijímání a integraci migrantů, nezávisle na tom, jakým způsobem ty lidé přišli a od jaké země. Specifický důraz mají mít specifické potřeby zranitelných osob a tady je důležité, aby na to byly specifické peníze vyhrazené v novém VFR pro organizace občanské společnosti a další typy organizací, které se věnují migrantům a samozřejmě také pro lokální orgány. Sedmé doporučení je z workshopu 4, to je role občanské společnosti a dalších neveřejných aktérů při posilování spolupráce se třetími zeměmi při řízení migrace, posílit spolupráci mezi občanskou společností a organizaci diaspory a déle, podpořit jejich úsilí pro poskytování informací a pobídech, proto aby jsme mohli reintegrovat migranty do zemí původu. Tady to poselství je to, abychom měli určité možnou dobrou migranční politiku pro migranty a také společně s migranty. Osmé doporučení je podpořit regionální dialog a platformy, které budou vytvářet partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A poslední doporučení, workshop 5, vybavování eh, migrantů, tak aby jsme měli lepší integrační politiky. Je třeba, aby tady byly specifické projekty lokálních orgánů, orgánů všude v EU, abychom zajistili přístup lokální k právům a podpořovali migranty a podpořili sociální kohezi. A poslední ještě je třeba, abychom podpořovali lokální organizace, které se věnují zranitelným skupinám, abychom měli genderově senzitivní akce a politiky na lokální, regionální, národní a evropské úrovni a zvolili přístup, který zohlední veškeré zúčastněné strany. Děkuji. Děkujeme, děkujeme. Eh, pane Kunku, bylo to trošku další než těch pět eh, přidělených minut, ale nevadí, nevadí. Bylo to užitečné, důležité, všechna ta doporučení vašeho fóra, další detaily, které jste nám předložilo, skutečně velice zajímavé, důležité, takže to je v pořádku. A nyní zde vítám pana Pěrvolesku, který zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor, taky plus minus pět minut vám dáváme. Děkuji. Já, jestli dovolíte, tak francouzsky budu hovořit, pokud ne, tak prosím, využijte sluchátka. Vy, pane předsedo, členové výboru Libe, jsem velice rád, že mohu hovořit dnes na vašem zasedání o migračním fóru. Stejně tak jako kolegy Nikolekity, já vám to už vysvětlila. My jsme začali naší práci co se týče konzultací občanské společnosti. Před 11 lety, bylo to v roce 2009, tehdy jsme s organizací společně s Evropskou komisí první fórum, které se věnovalo migraci, to bylo mezi 2009 a 2014 a do roku 2015, tedy mnohem dříve, než vypukla ta skutečná uprchlická krize, jsme již začali s tím, že jsme organizovali tato fóra. Naší myšlenkou bylo, abychom měli takovou reakci eh, ve spolupráci s občanskou společností, organizacemi, které se věnují tomuto tématu, protože co se týče toho technického aspektu, Hovořili jsme o tom a dospěli jsme eh, již od roku, už od 80. let jsme se tomu věnovali. A promýšleli jsme to a vždy jsme byli toho názoru, že je velice důležité, abychom nejenom organizovali eh, taková veřejná slyšení společně s evropskými sítěmi, ale že je také důležité zorganizovat debatu přímo na evropské úrovni. Proč? Proč? My jsme tedy v roce 2008 navrhli právě komisi, aby se něco takového zorganizovalo a to jsme tedy zorganizovali tu první eh, setkání v roce 2009. Byla to dobrá příležitost pro to, abychom měli reakci ze strany občanské společnosti a samozřejmě také na, na národní úrovni jejich reakci členských států. Kdy jsme hovořili o důležitých eh, tématech, vždy jsme pak eh, poskytli naše doporučení komisi a vždy jsme měli takovou sofistikovanou vizi eh, migrace. Ovšem, pozorovali jsme, eh, jak u nás, tak u vás, eh, pozoruje v Evropského parlamentu, že populisté se chápají tohoto tématu. Proto je důležité naslouchat občanské společnosti a také je důležité naslouchat doporučením, které předkládá naše fórum. Organizujeme příští rok další fórum, to bude v červnu a doufám, že váš výbor Libe, také Evropský parlament, se zúčastní aktivním způsobem tohoto forma, protože minulý rok to bylo v době volby, to byly evropské volby, změna komise parlamentu a tehdy to příliš dobře nefungovalo, ta vaše účast, což je pochopitelné. Já doufám, že společně předložíme koherentnější vizi migrace, neboť momentálně pozorujeme dokonce i na Evropském hospodářském a sociálním výboru, reakce velice hostilní vůči migraci. Dobře víme, že migrace to je zdroj, mimořádný zdroj pro Evropu a je třeba dobře chápat, že migrace není vůbec rozporu s evropskou vizí. Proto já doufám, že i nová komise bude s námi spolupracovat proto, abychom mohli dobře zrealizovat to budoucí fórum. Ještě nevíme, jaké téma vybereme. Na začátku prosince proběhnou konzultace s občanskou společností a pak byro našeho fóra bude mít takovou komplexní visi a přijdeme s návrhy těch témat. Ale společně, my společně tedy si budeme nastavovat agendu na příští rok. Máme samozřejmě na komisi také nové, budeme tam mít nové partnery, protože komise se mění, je to takové přechodné období, ale přesto si myslím, že naše fórum bude velice dobře zorganizováno, protože jsme navrhovali červen a ne duben, který byl obvyklý, a to protože eh, eh, od roku 2015 se to tady organizovalo v Dubnu, ale my jsme byli toho názoru, že by bylo třeba to zorganizovat o trochu později. Eh, to fórum má mimořádný potenciál pro evropské instituce, o tom jsme přesvědčeni a já doufám, že diskuse nyní ještě rozšíří naši vizi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you very much and thanks once... again. Děkujeme, děkujeme a zároveň všem ostatním řečníkům. Já si myslím, že toto Evropské fórum pro migraci je nesmírně důležité pro naši práci, především proto, že zde probíhají i další rozpravy, diskuze, i dneska dopoledne v našem výboru Libe. Velice často je to taková emocionální veřejná rozprava a občas zapomínáme na ty základní body, o kterých jste se zmínil. Ta migrace, já bych to řekla svými slovy, je prostě něco, k čemu docházelo vždycky, ať už to bylo uvnitř Evropské unie nebo vně, protože i naši občané často odcházeli do jiných částí světa budovat svůj další život. Čili ta výzva možná není počet uprchlíků, ale spíš jak řešit tuto záležitost, migraci jako takovou, abyste to velice jasně řekli proto, abychom měli dobré řízení migrace, potřebujeme zapojit všechny aktéry na místní, lokální, regionální úrovni, občany, úřady, nevládní organizace, samotné uprchlíky a zajistit samozřejmě i dobrou integraci všech těch, kteří zůstávají, aby jsme z toho těžili všichni. Já jsem z Německa a já například, když se podívám na tu na, eh, například tu starou, eh, starý telefonní seznam, tak se říkáme, ano, tak toto je mm, můj soused, ale když se podíváme především eh, na to, kdy ti lidé přijeli do Německa, tak to bylo, řekněme, před generacemi a tak dále, a tak dále. Čili měli bychom do toho zapojit i uprchlíky, migranty, znají ty výzvy a možná i řešení a právě proto my například často nemáme tyto zkušenosti přímo z terénu na, ty, na té místní úrovni a tam potřebujeme vaši pomoc. Děkujeme za prezentace a ráda bych se zeptala, zda někdo z našich členů, poslanců našeho výboru nejenom, že naslouchal těmto informacím ohledně Evropského migračního fóra, ale je ochoten či ochotna položit i otázku. Pokud tomu tak není, tak já bych položila otázku následující. Všechna ta práce, kterou jste odvedli na workshopech, na různých jednáních a s ohledem na to, že Evropská komise připravuje tento nový pakt o migraci, jsou tam různé prvky, elementy, kde my musíme nalézt lepší způsob eh, řízení příchozí migrace, otázka žadatelů o azyl, posílení či zlepšení zákonných cest k zaměstnání těchto lidí. Máme zde mnoho pravidel, které představují určitý rámec a často lidé nevědí, jak to využívat, jak to aplikovat. Proto bych se ráda zeptala, zda vy, stávající komise, nebo i vy z praxe dochází k nějaké výměně možná názoru, argumentu Možná máte nějakou poradenskou ehm, službu, která by vám mohla i nám mohla poskytnout tyto informace. A ještě bych se ráda obrátila ale na komisi, protože možná zde máme někoho za komisi. Zda bych chtěla k tomuto fóru něco, ještě než eh, nám naši panelisté odpoví. Chcete se k tomu? Nechcete? Dobře. Takže zatím ne. možná pouze eh, si chtějí rovněž poslechnout ty rady z vaší strany, informace, které byste nám ještě mohli doplňující poskytnout. Já bych pouze stručně řekla, že si myslím, že toto fórum je výbornou platformou pro sdílení názorů, pro výměnu názorů a my, jakožto zástupci občanské společnosti, máme pocit, že výbor a komise skutečně jsou dvě instituce, které naslouchaly našim návrhům a doporučením. Čili tato doporučení z této zprávy by mohla být dobrým takovým odrazovým můstkem pro zahájení dialogu s novou komisí a zároveň prodiskutovat ty nové prvky, které budou zahrnuty do nového paktu o migraci. Je tam mnoho doporučení, u kterých, podobně jak se o tom zmínil kolega, by mohla být relevantní a občanská společnost by chtěla vidět určitou harmonizaci v tomto ohledu, aby jsme nefungovali v takových nějakých oddělených eh, buňkách, ale komplexně přistupovali společně, společně k integraci a zároveň zajistili koordinaci spolupráce mezi občanskou společností, městy, sociálními partnery, regionálními orgány, nevládními organizacemi, našimi městy, čili integrace jako téma by měla být zahrnuta do té širší rozpravy v rámci otázek sociální inkluze a sociální soudržnosti. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Komise podporuje a spoluorganizuje toto fórum, to je pravda. Proto asi je to jasné a já myslím, že jsme to pochopili. I přesto bych se ráda zeptala komise. Můžete potvrdit to, že i v rámci nové komise to bude na pořadu vaší agendy? Asi tam došlo nebo, nebo nějakým informacím ohledně toho, co by komise chtěla vidět na tomto fóru. Dobré odpoledne. Já jsem Vincent Kato a pracuji v DG Home Affairs v rámci integrační jednotky. Děkujeme za rozpravu k tomuto fóru a k výsledkům pátého fóra. Je zde jasný závazek ze strany Evropského hospodářského sociálního výboru, občanské společnosti komise organizovat tento dialog, organizovat toto fórum. Každoročně, již je to několik let, co společně organizujeme e, spolu se stovkou různých organizací toto fórum. Já jsem byl v organizačním týmu pátého fóra jsem nesmírně poctěn možnosti spolupracovat na tom, protože ten feedback, který mám ze strany zúčastněných organizací, je nesmírně pozitivní. Byli nesmírně spokojeni, že došlo k této výměně zkušenosti, názoru, argumentu v rámci pátého fóra. Nejenom, že mohli komunikovat s komusí, s komisí, ale komise společně s ostatními subjekty se tím stala součástí takové komplexní diskuze ohledně tohoto komplikovaného tématu. Je to opravdu mm, proces, který je mnoha vrstevný, jsou tam i do toho zapojeny priority, které navrhla dezignovaná předsedkyně paní von der Leyenová. Integrace, lepší řízení, migrace, to, je, to jsou body, které jsou jednými z priorit plánu práce nové komise. A my samozřejmě i to, tuto vaši výměnu, nebo no, tu výměnu informací a argumentů považujeme za probíhající proces. Čtvrté fórum se například zaměřilo na integraci na pracovním trhu pro migranty, čili každé to fórum má takové hlavní téma, je to proces, který je otevřeným, my využíváme potom zpětnou vazbu i pro naši agendu v oblasti integrace a zároveň e, pro zvážení dalších následných možných kroků. Panelisté se zmínili o tom, že již připravujeme šesté fórum. Konzultace ohledně témat probíhá, obrátili jsme se na občanskou společnost, požádali o feedback ohledně navržených témat Tato témata jsou založena i na diskuzi, která proběhla v rámci pátého fóra a přeskumu účastníků pátého fóra, kde jsme sbírali informace o tom, co by se jim líbilo, o čem by se mělo diskutovat. Navrhujeme například sociální inkluzi, sociální inkluzi jakožto obecnější přístup, bezpečné zákonné cesty pro um, usazování migrantů a určité komplementární cesty. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme za tento příspěvek. A mám pocit, že i pan Kremon by chtěl vystoupit. Nejdříve se mluvám, jsem nový tady v parlamentu a tady běháme mezi různými schůzemi a bohužel jsem nemohl si vyslechnout vaši prezentaci, ale jsem velice rád, že tady je místo vyhrazeno pro vás. Já pro Eh, místní orgány. Já jsem sám byl mm, starostou asi 30 km od Kale v takové malé obci. Měli jsme hodně syrských uprchlíků v roce 2015, kdy stát vůbec nebyl schopen na to zareagovat, takže my jsme to společně s lékaři bez hranic řídili, Vyvzořili jsme takové přijímací středisko pro asi mm, velké ty stovky migrantů. My jsme které jsme přijímali a neměli jsme tehdy více než 4000 obyvatel jakožto obec. Takže já jsem rád, že něco takového tady je, že komise se o to stará, že chápe, jaké obtíže mohou být místní zastupitelé, když musí řídit migraci, řídit eh, veškeré ty osoby, které přicházejí na jejich úsebí, protože starosté tady skutečně v první linii. Já jsem před třemi týdny navštívil Sámos a starosta Sámosu je naprosto, um, je to na něj příliš. On vlastně je takový nárazník mezi tou místní populací a těmi uprchlíky, které při kteří přicházejí. Takže je, je třeba, aby až se budou přijímat veškeré politiky, aby tam byl specifický ohled na místní a eh, orgány, regionální orgány v Evropě. Protože je třeba pomáhat místním a regionálním orgánům a nejenom financemi. Já jsem tehdy neměl vyhrazeny peníze od státu, musel jsem vlastně financovat uprchlíky z peněz, které byly určeny pro obec. Samozřejmě lékaře bez hranic také přispěli, ale nebyla to normální situace. Tehdy nebyla vůbec žádná možnost, jak si požádat o prostředky na migranty od Evropské unie. Vy se to již říkala, paní předsedkyně. Chceme mít integraci těchto osob, ale tady je důležité, aby sehrál svou roli jak stát, tak místní orgány a samozřejmě, aby se zapojili zrušení a nevládní organizace. Já jsem ve Francii vytvořila Národní asociaci těch obcí, které přijímají regi- migranty. Je nás eh, už několik desítek, jsou tam velké obce, malé obce, velká města. Je to velice obohacující a pomáhá nám to řídit ty osoby, které k nám přicházejí. A další věc, to je také důležité, jak můžete pomoct místním zastupitelům. Změňte retoriku, kterou používáte. Protože pokud budete vytvářet pouze strach nějakými fanta, fantasmy nebo bludy, to je špatné. A my bychom, když změníme naši retoriku, mohli také vytvářet nějaké pozitivní ovzduší přijímání. Když tady hovoříte, že je třeba přijmout 200, 300 tisíc osob, milion osob, to není příliš eh, v pořádku to takto vyjadřovat, nebo na druhou stranu, pokud se budeme snažit, máme kapacity ty osoby přijmout. Je k tomu třeba přistoupit pozitivním způsobem. Já ehm, budeme mít tady to světové, celosvětové fórum, jsem zvědavá, zvědav, zda tam tedy také bude nějaké místo pro ty místní orgány, jak to bude vypadat během diskusí v Ženevě. Já skutečně to bude velice bedlově sledovat, protože je důležité, aby místní orgány eh, byly skutečně zahrnuty do celého procesu a měly tam svoji důležitou roli. Děkuji. To možná nebyla otázka, ale byl to výborný dodatek k tomu, o čem se diskutovalo na fóru a naprosto souhlasím s tím, že úloha eh, místních orgánů a společenství je skutečně nesmírně významná. Bez takových společenství, bez nevládních organizací bychom bývali měli daleko větší problém v roce 2015 a v následujících letech. Tento parlament také zastává na názor, že eh, lokální zastupitelstva jsou nesmírně důležitá a my je musíme podporovat i z rozpočtu a z různých fondů. Ale peníze nejsou všechno. Je samozřejmě důležité, abyste měli zdroje, ale je také důležité, aby lidé byli nápomocní při usnadňování celého postupu, aby se mohlo udělat všechno to, co je zapotřebí. Ubytování, pomoc při běžících postupech, pomoc těmto lidem na všech úrovních. Nejsem si jistá, zda k tomu chcete něco dodat nebo zda řeknete, že je to přesně to, o čem jste diskutovali na fórum. Dobře, takže my se budeme i dále těšit na další fórum a my vás opětovně pozveme vás nebo jiné zástupce abychom zhodnotili to, zda se situace bude měnit během příštích let a budete-li mít nějaké nové ideje. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli letos. Děkuji vám za vaši práci a uvidíme, jakým způsobem budeme moci zlepšit situaci pro naše místní orgány. Děkuji vám. Um, colleagues, the next point... Kolegové, další bod na našem pořadu začne až 15.45 takže nyní budete mít chvilku času na kávičku, možná mm, na to, abyste šli na chvilku na čerstvý vzduch. Ale prosím, uvědomte si, není to ještě konec naší schůze. Mm, vraťte se na zasedání výboru Libe ve 3 hodiny 45 minut pro další body na pořadu jednání. Děkuji.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

Takže, milí kolegové, krásné odpoledne. Já tady na tento bod pořadu jednání eh, náhra zastupuji pana Lopéze Aguilare, našeho předsedu a mám tedy tu čest krátce uvést bod číslo 9. Jedná se o sdělení komise k ochraně osobních údajů jako předpoklad pro důvěru EU i za jejími hranicemi. To má být vystoupení komise, které zhodnotí nařízení na ochranu údajů. Příslušný článek eh, předepisuje, že komise eh, předloží eh, až do března 2020 takový první hodno, takové první hodnocení a předloží nám toto hodnocení Bruno Centele z DG Justice je tady mezi námi pan Bruno Gencarelli a bude nás informovat o pokračování tohoto procesu hodnocení. A dovolte, abych neprodleně dala slovo panu Jen Karelimu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto příležitost předložit, představit vám sdělení komise týkající se hodnocení pod článkem 97 GDPR. Sdělení, které jsme zveřejnili v červenci, je součástí velice přísného monitoringu GDPR, eh, které komise zahájila předtím, než vstoupila v platnost legislativa a bezprostředně poté. Eh, Ideál tohoto sdělení byla otestovat implementaci, jak probíhá v jednotlivých členských státech a e, také mm, dospět k formálnímu hodnocení, které zpracujeme do května 2020. Toto sdělení ukazuje význam, který poměřuje komise aplikování a vynucování eh, implementování tohoto předpisu GDPR, opírající se o celou řadu zdrojů. Jednak vedeme konstantní bilaterální dialog s, členský, s orgány členských států, eh, kontrolujeme jejich vnitrostátní legislativu, pokračujeme v diskusi se zúčastněnými stranami, také eh, i vysok, vysoce postavenou skupinu pracovní pro GDPR, kterou jsme ustanovili, také vedeme dialog s nevládními organizacemi a také eh, s dalšími zástupci. Také jsme Eurobarometr, Eh, nechali otestovat, jak funguje GDPR mezi občany. Takže kde jsme? Eh, kde se nalézáme v implementaci GDPR? Je tady jenom jeden jediný členský stát, který ještě neuspůsobil svou vnitrostátní legislativu, jinak GDPR byl rozšířen také na země ESVO, Evropské zóny tedy volného obchodu, eh, které je součástí dohody. Nový systém zprávy založený na GDPR začíná přinášet výsledky. Je to samozřejmě proces, který vyžaduje určitý čas ale co vidíme, příslušné orgány na ochranu osobních údajů berou tuto záležitost vážně, e, začínají používat nové kompetence v této oblasti a postupně ten mechanismus e, one-stop shopu začíná být používán. E, většina rozhodnutí, která musí orgány na ochranu osobních údajů uskutečňovat, jsou, řekněme, je třeba, aby šetřili aplikaci a implementaci a my se domníváme, že eh, ta významná rozhodnutí budou učiněna buď koncem tohoto roku nebo začátkem roku příštího. Co je také významné, je, že vidíme, že stále více občanů využívá svého práva na ochranu osobních údajů. Vidíme stále více občanů, kteří žádají o přístup k jejich údajům, ku příkladu. A nebo jsme také viděli nevládní organizace, nebo spotřebitelské organizace využívající možnosti eh, koná takové reprezentativní akce proti například eh, mm, eh, společnosti Big Tech, které byly zahájeny v roce 2018 a pokračují. A možná, že jich uvidíme více, když budou završena jednání o příslušné směrnici, protože GDPR je součástí působnosti této směrnice, která by měla ještě usnadnit ehm, občanským a organizacím, aby mohli také mít kolektivní akce. GDPR ehm, co se týče jednotlivých společností, eh, je třeba, aby tyto mm, splňovaly eh, stejně tak jako jejich spolukonkurenti podmínky zde stanovené a samozřejmě si uvědomujeme, že tady stále ještě existují obavy ze strany malých a středně velkých podniků, a jedním z klíčových bodů pro orgány na ochranu osobních údajů bude podporovat tyto malé a středně velké podniky, aby mohly působit v souladu s požadavky GDPR také se dělají osvětové kampaně, poskytli jsme příslušný materiál, dokumenty, ale ten první kontakt se zúčastněnými stranami by měly být příslušné vnitrostátní orgány na ochranu osobních údajů. Máme tady určité nástroje, jako například eh, vývoj etického kodexu v dotyčném nebo v příslušném sektoru na podporu mm, souladu s GDPR Potom ještě o tom pohovoří Bruno. Čili máme tady eh, celý systém nástrojů, a které lze plně využít na podporu implementace GDPR. Co je také velice významné, domnívám se, v rámci hodnocení je skutečnost, že ochrana údajů je součástí balíčku rostoucích politik v oblasti zdraví. Tady máme senzitivní data ve zdravotnictví, například v elektronickém zdravotnictví v oblasti dopravy, kde máme propojená auta v oblasti rozporu, pardon, eh, dopravy, výzkumu, a je třeba zabezpečit, aby zásada GDPR se stala integrální součástí všech odvětvových politik. Teď se díváme na hodnocení roku 2020. Eh, zatím mohu konstatovat, že se nedíváme na toto hodnocení s cílem, abychom znovu otevřeli eh, prostě GDPR, tento předpis musíme nechat proběhnout čas implementace, vysvětlování a není na čase drasticky měnit pravidla v současné době. Měli bychom se zacelit na větší konzistentnost a koherenci v implementaci a to je to, co budeme dělat. Máme input z rady, ten bychom měli dostat pravděpodobně na počátku příštího, roje, eh, příštího roku. Na základě toho, jaké zprávy podají příslušné orgány na kontrolu osobních, na dodržení ochranu soukromí osobních údajů. Potom s tím přijdeme do parlamentu abychom integrovali všechny prvky hodnocení. A teď dovolte, abych dal slovo Brunovi eh, za tu významnou mezinárodní část a vývozní model. Prosím. Sí, grazie. Grazie. Grazie, doktor eh, Olivier. Děkuji doktorovi Olegvioli a já nyní dávám slovo doktorovi Jenka Relimo. Děkuji. Já stručně bych tady pohovořil o několika aspektů mezinárodní dimenze toho, co se můžeme poučit z mezinárodního hlediska Po prvního půl roku aplikace GDPR a podíváme se také na ho, eh, to hodnocení plánované tedy toho GDPR. Eh, ochrana údajů. Tady si myslím, že vítr se skutečně změnil. Eh, někteří z vás, kteří jsou tady, si jistě vzpomínají, že když jsme začali s touto celou záležitostí, eh, tak jsme měli mnoho hearingů po celém světě a všude nám říkali, to je evropská záležitost, ochrana soukromí, evropský koncept, ale tak už toho není země na celém světě v různých regionech pochopili, že co se v digitálním věku všichni stojíme před podobnými výzvami a já bych dokonce řekl i před podobnými možnostmi, příležitostmi. Samozřejmě veškeré ty incidenty s porušováním ochrany údajů nám také pomohly k tomuto pochopit. Soukromí, ochrana údajů. Na to se pohlíží jakožto na otázku individuálních práv ale je to takový demokratický imperativ, pokud dochází například zneužívání určitých údajů. Toto může mít přímý dopad na například integritu volebního procesu, na to vůbec, jak demokracie funguje. Takže ochrana údajů je také ekonomická nutnost, když chcete mít dobrou digitální ekonomiku, která se bude zaopírat o datech. A tento názor je sdílen již po celém světě. Ano, skýtá to v sobě také nové příležitosti, jak co se týče ochrany údajů našich občanů, také v případě, kdy ta data jsou předávána. A musím říci, že čím dál tím více zemí na světě adoptuje a modernizuje své zákonodárství, které je také podobné našemu, což je nová příležitost eh, pro to, jak ulehčit výměnu údajů, jak v kontextu obchodu a tak v kontextu spolupráce mezi veřejnými orgány, včetně oblasti vymáhání práva. My jakož komise, když jsme tedy přijali GDPR, a nyní pracujeme s mnoha mezinárodními partnery a vytváříme a dále rozvíjíme datovou konvergenci. A na základě několika principů máme tady to naši legislativu o ochraně soukromí, tam je také důležité, aby ten byl správní, nezávislý systém zřízení a samozřejmě nezávislý orgán, který bude zajišťovat ochranu údajů. My jsme již oznámili, a také jsme vyvinuli agentu v našem sdělení z roku 2017 pro ochranu vyměňování údajů na celém světě. Věnujeme se tedy e, tomu intenzivně a samozřejmě se snažíme dívat na možnosti, jak e, mít určité dohody s třetími zeměmi, které dosáhly určité úrovně konvergence. Máme již dobré výsledky, zejména co se týče přijímání rozhodnutí o adekvátnosti s, Japan, s Japonskem, to bylo letos. Oni vytvořili velkou oblast eh, bezpečného toku dat a když se s nimi takto změní, pojíme, tak to bude velice důležitý partner. Obdobně vyjednáváme i s Jižní Koreou, to už je ve velice pokročilém stádiu a budeme schopni do konce roku tuto dohodu uzavřít, buď do konce roku nebo začátkem roku příštího. To je, myslím, důležitá věc. Také vyjednáváme s mnoha zeměmi Latinské Ameriky. Zajímavý vývoj se odehrál také v určité části Ázie. Indie, Tajvan, Tajsko. Také eh, máme zajímavý vývoj v našem východním a jižním sousedství a samozřejmě i Afrika, tam dojde k velkému digitálnímu boomu. Veškeré toto vývoj, přijímání nových zákonů, modernizace stacích otevírají dveře k možným dalším rozhodnutím o adekvátnosti či k možným dohodám, které usnadní tok dat a samozřejmě to bude ku prospěchu našich občanů a našeho biznesu, našeho obchodního sektoru. Tady máme skutečně situaci, kterou můžeme označit za situaci win-win. Dále řešení pro datové toky, tedy to projednáváme se zúčastněnými stranami, také s výborem Evropský pro ochranu údajů. Vždy to musí být v souladu s GDPR, veškerý transfer těch údajů, což samozřejmě v sobě zahrnuje, že musíme vypracovat i na dalších nástrojech, například eh, standardní doložky ke smlouvám, certifikace a další mechanismy pro transfer. Samozřejmě také budeme velice vdělí, co se týče eh, možných sporů a soudních sporů, které očekáváme v během příštích měsíců od soudního dvora. Ty jeho rozhodnutí nám poskytnout mnoho objasnění a řeknou nám, jaké standardy máme používat, když budeme eh, adoptovat mechanismy transferu dat. Další důležitý aspekt naší práce spočívá v interakci mezi obchodními nástroji a nástroji ochrany údajů. My v Evropské unii máme systém, který má za cíl zajistit co možná nejvyšší ochranu protekt, ochran, úroveň ochrany údajů a zároveň chceme být otevření vůči přenosům, transferům dat. V tomto ohledu se snažíme samozřejmě vždy zajišťovat eh, digitální ochranu, eh, lokalizace údajů či ukládání údajů. To samozřejmě musí vždy souladu s tím základním režimem ochrany údajů. My jsme tedy vyvinuli eh, celou řadu ustanovení pro tok údajů a obchodní dohodách, které se budou také právě týkat ochrany údajů a samozřejmě to řešíme jednak v bilaterálních vyjednáváních, tak v multilaterálních vyjednávání v rámci VTO, samozřejmě i s ohledem na e-commerce, tedy na elektronické obchodnování. Toto vše je samozřejmě důležité a zároveň musíme chránit základní práva v oblasti ochrany údajů. Náš základní postoj je toto nemůžeme nikdy vyjednávat o základních lidských právech. Nemůže být nějakým způsobem předmětem jednání v rámci obchodních či jiných smluv. Vždy je důležité toto mít takto jasně vyjasněno, nastaveno. Není možné, aby se nějakým způsobem zneužívala ochrana údajů na druhé straně jakožto nějaká záminka pro to, aby se vytvářely nějaké postoje, které, se kterými také nesouhlasíme. To je třeba objasnit. Myslím si, že naše nástroje mohou vždy navzájem se doplňovat. Poslední věc, kterou tady jsme vyvodili jako závěr od toho prvního období fungování GDPR, je skutečnost, že pokud i někde vidíme konvergenci, pokud má někdo tady konvergenci v této oblasti, my to vítáme, protože v mnoha dalších oblastech na globální úrovni máme spíše divergenci, odličnosti. Ale ochrana údajů to je skutečně oblast, kde eh, můžeme sledovat rostoucí konvergenci, která se vyplácí, přináší užitek nám i našim mezinárodním partnerům, eh, Jedna věc, kterou postrádáme v té konvenci, to je spolupráce mezi vymáhacími orgány. Dnes máme masivní porušování ochrany údajů, velice ošklivé zneužívání údajů, a týká se to někdy i milionů našich občanů, ale je to v jurisdikcích třetích zemí. A nemá tedy smysl momentálně, například Facebooku se to týká, aby naše orgány na ochranu údajů nespolupracovaly více s ostatními orgány na ochranu údajů na celém světě, aby všichni tedy šetřili stejné věci ve stejný časový okamžik. V ostatních eh, regulatorních oblastech to ošetřeno je, například v oblasti hospodářské soutěže a další. Tam máte takovýto systém spolupráce. A pokud chceme mít efektivní vymáhání, tak je třeba, aby něco takového existovalo i v oblasti ochrany údajů. Samozřejmě nejdříve musí mít efektivní vymáhání u nás v EU, tomu se musíme věnovat, nejdříve to musí fungovat u nás doma a potom když bychom měli pak takovéto nějaké masivní zneužívání ochrany údajů, tak v takovémto případě je velice důležité, abychom měli více spolupráce mezi evropskými orgány a orgány třetích zemí. Proto my máme článek 50 GDPR. To je nástroj, který nám dovoluje podporovat a rozvíjet takovýto způsob spolupráce. A je to jistě něco, čemu se budeme věnovat během příštích měsíců a dále hodnocení. Jaký je mezinárodní aspekt hodnocení komise, které, hodnocení, které komise připravuje? My se tady zaměřujeme na jeden velice důležitý aspekt a to je rozhodnutí o adekvátnosti, která již byla přijata v rámci toho minulého rámce té směrnice, která předcházela GDPR skutečně to bylo asi před 20 lety, respektive již 20 let se ta směrnice tehdy uplatňovala, to byla směrnice o ochraně údajů a v rámci této směrnice jsme již přijali celou řadu rozhodnutí o adekvátnosti z celou řadu zemí, s Kanadou například, s Novým Zélandem, s Argentinou. To je pouze několik příkladů. A jistě rozhodnutí o adekvátnosti se přijímá v určitý časový okamžik, kde se tehdy, tedy v ten čas, analyzuje, jaká je úroveň ochrany údajů v té konkrétní zemi. Některá ta rozhodnutí jsou rozhodně relativně stará, více než 20 let, například se Švýcarskem a Kanadou, to byla ta jedna z prvních která jsme přijímali. A samozřejmě nařízení GDPR eh, od nás vyžaduje, abychom si nyní znovu zhodnotili, zda vlastně ta adekvátnost stále platí. A to právě nyní provádíme. Zohledňujeme zejména dva aspekty. Za prvé, co se odehrálo od té doby, kdy jsme přijali tehdy to rozhodnutí o adekvátnosti, byly tam nějaká legislativní změny v tom systému nebo nějaká relevantní jurisdikce a tak dále a díváme se tedy na to, jakým způsobem ten systém fungoval v praxi, protože nás nezajímá pouze ten systém na papíře, ale samozřejmě, jak to funguje v praxi, jak vypadá vymáhání a tak dále, jak vypadá aktualizace toho chápání funkčnosti systému. A další druhá věc, poprvé budeme hodnotit aspekt, který jsme tehdy nehodnotili, když se to přijímá ta rozhodnutí o adekvátnosti, donutil nás k tomu soudní dvůr, některé jeho rozhodnutí. Není, když přijímáme rozhodnutí o adekvátnosti, tak musíme sledovat celý životní cyklus těch dat. Tedy nedíváme se na to pouze, jaká úroveň ochrany platí v případě, když jsou ta data vytvářena v určité zemi, ale Díváme se na to, jak to vypadá, když například veřejné orgány v té třetí zemi mají přístup k těm údajům e, například z důvodu vymáhání práva či národní bezpečnosti. A to je takové doplňující hodnocení, které my nyní provádíme. Je to velice komplexní záležitost, to jistě chápete. Máme tam 11 zemí a území, se kterými ty dohody jsou. A samozřejmě to je v kontextu s Privacy Shieldem. A například ta dohoda s Japonskem již nyní v sobě obsahuje specifické eh, revizní mechanismy. A další věc, mm, eh, reporting Evropskému parlamentu. My vždy chceme zajistit adekvátní úroveň ochrany. To je zásadní. A dále, pokud nezjištíme adekvátní úroveň ochrany, tak navrhujeme opatření, která by to mohla změnit, vylepšit. Buď měníme naše rozhodnutí o adekvátnosti, přizpůsobíme ho nebo ho stáhneme. To bude právě výsledkem těch hodnocení, která budeme provádět. A samozřejmě buď tedy naše rozhodnutí změníme, nebo ho stáhneme. A vždy to projde tím relevantním rozhodovacím procesem s ohledem na GDPR, na výbor pro ochranu údajů. Samozřejmě to projde i postupem eh, komitologie, a samozřejmě také postupem dohledu a monitorování ze strany Evropského parlamentu. Je před námi tedy mnoho práce a my tedy jsme rádi, že vás můžeme takto obširně informovat a samozřejmě se vrátíme tedy mm, a opětovně vám poskytneme co možná nejobsáhlejší a nejpřesnější informace. Děkuji. E- Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, pane doktore Gencarelli. Já se domnívám, že bychom dnes nyní mohli začít s naší rozpravou. Pan Volc, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval komisi za tyto zprávy a za to, že mezi nás dneska přišla. V této zprávě tvrdíte, že se musíte zapojit s bilaterálním dialogu s národními orgány a i efektivní nezávislost těchto orgánů musí být zachována, včetně adekvátních finančních, lidských a technických zdrojů adekvátní, přiměřené zdroje. To je samozřejmě nesmírně důležité. Pokud tyto orgány totiž nemají adekvátní, přiměřené zdroje, je zde riziko toho, že se vrátíme k tomu scénáři business as usual, který jsme viděli v rámci směrnice, která platila před GDPR, kde společnosti často ignorovaly tuto legislativu, protože to bylo vágní nebo neexistovala. EDPP v únoru loňského roku přišla ze zprávou ohledně toho, že velké množství členských států potřebují větší finanční prostředky, aby GDPR byl skutečným úspěchem, aby to nebylo pouze na papíře. Itálie potřebuje o 37 navýšit, Polsko 57, Rumunsko 97 GDPR by mělo fungovat tak, že DPAs, tyto orgány na národní úrovni, by měly být schopny efektivně provádět své pravomoci a úkoly v této oblasti. Proč si komise myslí ještě pořád, že dialog s těmito členskými státy eh, je dostatečný? V podstatě vlastně byste mohli zahájit eh, jednání pro porušení povinnosti, pokud tyto země nebudou využívat dostatečné prostředky. A pokud to teda neudělá komise, zakomponujete do této hodnotící zprávy i přehled o potřebách finančních, technických, lidských zdrojů, pokud jde o tyto národní orgány, abychom jasně viděli, co je zapotřebí v této oblasti ještě dopracovat. Děkuji za tento dotaz. Možná jste si povšiml, že jsme zúraznili otázku zdrojů DPA orgánů a to v podstatě ve třech dokumentech, které jsme k GDPR již zveřejnili. Dokonce i paní komisařka Jourová den před zavedením GDPR informovala komisaře o této záležitosti. V mnoha případech eh, jsme viděli mnoho těchto zdrojů, které jsme dali k dispozici těmto orgánům. No a oni ale samozřejmě vždycky tvrdí, že potřebují více, ovšem my jsme navýšili v mnoha případech už tyto zdroje. Otázka zní, jak vypadá ta nerovnováha i potom mezi jednotlivými členskými státy. Itálie například. Na základě posledních čísel je to asi nějakých 170 lidí, které by potřebovaly. Je to podobné i ve Francii, tato situace. Zatímco některé země, když srovnáte příjem DPH na hlavu, tak tam prostě máme méně lidí, než potřebujeme. Ta komparativní studie je trošku obtížná, protože některé orgány mají i jiné úkoly, nejenom GDPR, některé se nachází ve velice specifické situaci. Irsko například. Tam eh, má sídlo mnoho velkých technologických společností, Lucemburg, mnoho velikých nadnárodních společností má sídlo v této zemi, čili není to tak jednoduché komparativní srovnání. Ti, kteří Eh, se musí potýkat s mnoha problémy, tak vždycky potom mají méně prostředků na tyto úkoly. Ovšem i v těch bilaterálních kontaktech o tom hovoříme s jednotlivými národními orgány, rozesíláme dotazníky, ptáme se na dostatek či nedostatek zdrojů, je to nesmírně důležitý prvek, tento nedostatek zdrojů a je to pro nás priorita, to znamená nejenom ty adekvátní prostředky pro ochranu dat, ale zároveň nezávislost těchto orgánů. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě bych se rád někdo zeptal z kolegů. Není tomu tak. Takže já, jestli dovolíte, možná několik takových stručných poznámek, stručných dotazů. Myslím si, že moje otázka je spojená už trošku i s tím, co eh, zaznělo nyní od eh, kolegy. Vy jste, vy jste se zmínili za komisi o tom, že je to eh, určitý přeskum, který zatím je otevřený, i když především se zabýváte implementací, konzistentností zmínil jste se o tom, že jeden členský stát ještě neakceptoval nebo nepřijal potřebnou legislativu v jiných členských státech. Vidíte určité rozdíly v implementaci, čili kromě zdrojů, jež jsou zapotřebí, co by mohly členské státy komise udělat, co můžeme udělat my na evropské úrovni, abychom zajistili konzistentní přístup aplikace GDPR, zajistit určitou standardizaci na úrovni členských států a pak ještě, eh, nebo možná počkáme na odpověď k těmto prvním dvěma otázkám a potom bych položila ještě jednu. Děkuji. Děkuji vám. Ano, je pravda, že i z této zprávy je jasné, z tohoto zjelení z května jsme měli i příspěvky ze strany jednotlivých podniků, odvětví a občanské společnosti. Ta otázka koherentního přístupu, konsistentního přístupu je zásadní. Situace je, se různí. GDPR tam má určité manévrovací pole v některých oblastech, které ponechalo členským státům. Například pokud jde o e, věk, kdy e, je ten věk souhlasu s využíváním digitálních služeb, a členské státy mají určité manevrovací pole ohledně stanovení tohoto věku. V budoucnosti možná někdo bude revidovat GDPR za několik let. Toto je jeden prvek flexibilní, kterému bychom se ještě chtěli věnovat. My víme, že samozřejmě Některé věci nejsou ještě úplně doladěné. My můžeme samozřejmě v této oblasti trošku tlačit, aby teda se některé věci staly konzistentnějšími v rámci vymáhání GDPR. Ty odchylky od GDPR, které například nejsou povoleny v rámci legislativy, to jsou další oblasti, které nespadají do toho manévrovacího pole. Musíme pochopit nejenom ta základní práva, práva ohledně GDPR, ale i sektorové, sektorová pravidla propojená s GDPR a v rámci tohoto dialogu ještě než eh, jsme přijali tuto legislativu a nyní v bilaterálním dialogu, poukazujeme na to, že v některých oblastech prostě není žádná marže manévrovací. Ale je zde ještě jedna úroveň a to je to vymáhání, implementace. A to je právě na straně DPA, to znamená těch místních orgánů na úrovni federálních států i malých a středně velkých podniků. Nám bylo řečeno, že když se obrací na různé DPA, tak získají často rozporuplné odpovědi, což vede k mnoha problémům a právní nejistotě buď bychom mohli to vyřešit tím, že se budeme snažit o nějaké prosazování určitých hlavních směrů a vodítek ne na národní, ale na evropské úrovni, abychom měli společné vnímání orgánu DPA, jejich vnímání konkrétních záležitostí, protože zatím zde máme 24 těchto vodítek. Měli bychom se snažit o prosazení více takových společných vodítek a zároveň etického kodexu. Jakmile etický kodex budeme mít na evropské úrovni pro některé sektory, například pro dopravu, tak takový etický kodex by mohl být poté ověřen, validován právě těmito orgány DPA i na evropské úrovni. V oblasti dopravy bylo řečeno v tomto konkrétním případě, DPA orgány to prosazují takto, my to chápeme takto, souhlasíme s vámi a tak dále. To by mohlo malým a středně velkým podnikům velice pomoci, taková ta důvěra po posílení určité důvěry a konsistentní implementace. Děkujeme. Děkujeme za tuto odpověď, pane Mikol, eh, pane Mikol a nyní Pan Gian Corelli, vy jste se zmínil o mezinárodní dimenzi. Ráda bych se zeptala na věc, která pro mě Italku je nesmírně důležitá, leží mi na srdci, týká se to spolupráce, protože moje země u nás v Itálii spolupráce mezi jednotlivými orgány, úřady je zásadní. Vy jste se rovněž zmínil o tom, že zde musí jednotlivé, jednotlivé subjekty spolupracovat. Pokud jsem to správně pochopila, i tato spolupráce zatím ještě má své mezery. Není to úplně všude, například elektronické obchodování, různé nov, různá nová odvětví, které se rozvíjejí velice rychle a mají čím dál tím větší dopad na čím dál tím větší počet uživatelů. A tam právě v těchto nových oblastech je ochrana dat zásadní a orgány, subjekty musí spolupracovat na prosazování těchto prvků, čili jak bychom mohli zlepšit a posílit spolupráci mezi jednotlivými subjekty ochrany dat na mezinárodní úrovni. Děkuji, paní předsedkyně. Pro nás je to jedna z nejdůležitějších otázek. A týká se to toho, aby to nebylo pouze na papíře ta ochrana dat, ale aby to fungovalo v praxi. To je v podstatě ta druhá strana stejné mince aby to nebylo pouze na papíře, ale bylo efektivně implementováno nejenom na úrovni Evropy, ale i v zahraničí. Jak odpovědět na vaši otázku? Je zde mnoho možností. Jednak ta konvergence mezi regulačními systémy, protože to umožní jakmile budeme mít společná pravidla, tak nejenom to umožní tu výměnu dat, ale zároveň to bude budovat určitou důvěru právě i orgánů činných trestním řízení. Pokud dva prokurátoři z dvou různých zemí by spolu museli o nějaké věci diskutovat a měli by společná pravidla, tak by to ulehčilo jejich komunikaci a zároveň společné vyšetřování. To je jasné. Tato konvergence, o které jsem se zmínil, na úrovni pravidel, na té legislativní úrovni, ta skutečně již byla zahájena. Zároveň si myslíme, že došlo k většímu povědomí, protože zde máme nejenom DPA orgány na úrovni Evropské unie, ale i zahraničních eh, partnerů si uvědomují, že musíme spolupracovat. Spojit zdroje. Pro nás je velice důležité, že v některých regionech světa, například Latinská Amerika, tam se organizuje na regionální úrovni a to je něco, co my známe. My přesně máme takovou evropskou síť a to je Evropská rada pro ochranu dat. A tím pádem se usnadňuje spolupráce mezi těmito subjekty, protože by to mohlo mít potom ten efekt na sobitele nebo znásobení všech těchto možností v Latinské Americe, kde by tato síť potom ochrany dat mohla být zjednodušena díky této spolupráci. Konkrétně GDPR umožňuje komisi vyjednávat mezinárodní dohody, které se zaměří na spolupráci a asistenci s mezinárodními systémy a my chceme, aby Evropská rada pro ochranu dat nám identifikovala prioritní země, aby bychom připravili mandát pro radu k zahájení těchto jednání s těmito subjekty. Ovšem to je střednědobé a dlouhodobé hledisko a cíle, my připravujeme takovou akademii pro ochranu dat, to zní opravdu tak jako hezky, velice atraktivně, ale prostě takto jsme to pojmenovali. A orgány pro ochranu dat na evropské úrovni, na této platformě budou spolupracovat a umožní těmto našim evropským orgánům vyměňovat si zkušenosti, informace, argumenty, vytvářet společné nástroje pro interpretaci pravidel, legislativy, tak jak se budou tvořit. To podle našeho názoru bude základ, aby teda jsme spolupracovali a komunikovali, protože na základě každodenní zkušenosti víme, že když znáte číslo toho, komu máte zavolat, s kým si vyměníte informace, to je zásadní. My jsme obdrželi mnoho žádostí od třetích zemí, Brazílie například, které si vytváří takové orgány a oni prostě nás navštívili a chtějí vidět, jak fungují tyto naše orgány pro ochranu dat. A toto je právě jeden z aspektů akademie pro ochranu dat. A jelikož je to i bilaterální záležitost, tak i naše orgány pro ochranu dat to mohou využívat jakožto praxi pro spolupráci, platformu pro spolupráci v praxi, výměnu informací, máme tam finanční prostředky k tomu k dispozici a tu akademii připravujeme následující měsíc. Snad jsem odpověděla na vaši otázku. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma pánům za jejich prezentace příslušného sdělení k sdělení a hodnocení GDPR. Zejména také děkuji za velice zevrubné a detailní vysvětlení. Děkuji mnohokrát za to, že jste k nám přišli a poskytli nám tolik cenných informací. Dobrá, domnívám se, že teď uděláme krátkou přestávku Eh, protože eh, příští bod na pořadu jednání už bude opět řídit náš předseda. Děkuji vám. Děkuji, děkuji vám, že jste zůstali věrní naší schůzi. A víte, že na tomto bodu pořadu jednání, který je posledním bodem naší schůze, a budeme to projednávat od půl páté do půl šesté a Eh, mělo by to být sledování informace Rady vůči parlamentu týkající se aktivace článku 7 co do právního státu v Maďarsku. Dnes máme příležitost vyslechnout si přímo od zástupců rady zastupující finské předsednictví eh, abychom se dozvěděli něco přesnějšího k tomuto bodu, ke článku 7 v souvislosti s Maďarskem. Jsem si jist, že víte, že parlament již vyjádřil svůj postoj a sice, že chce také, aby byl vyslyšen v tomto postupu. My chápeme, že tady není žádná právní námitka. Eh, může tady projedna, jako probíhat spor, že tady není eh, povinný názor, povinné stanovisko, ale není tady ani povinný zákaz, to eh, není tady ani zakázána naše námitka. Je třeba pokračovat v diskusích a parlament se chopil iniciativy. Takže já navrhuji, abychom si nejprve poslechli zprávu o situaci, kterou přednese zástupkyně rady, zástupkyně finského předsednictví paní Maria Ryslaky. A mm, prosím vás maximálně 10 minut, abychom měli dostatečný prostor pro diskuzi s našimi členy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, drahý pane předsedo, vážení poslanci výboru Libe, dámy a pánové, drazí přátelé. Dovolte, abych nejprve poděkovala předsedovi tohoto výboru, panu Lopesovi Akilarovi, stejně tak jako paní Delbo Skorfi, která je zpravodajkou za návrh Evropského parlamentu týkající se Maďarska, za to, že jste mě pozvali, abych vás seznámila s aktuální situací v souvislosti s článkem 7 a jeho postupem a Maďarskem. Jak víte, právní stát je jednou z našich priorit v rámci finského předsednictví a v skutku. Eh, domnívám se, že je to také prioritou Unie jako celku. Respektování základních hodnot je naprosto nemyslitelné, pakliže Evropská unie má fungovat efektivně, přijatelně a věrohodně. Postup článku 7 je jedním nástrojem, který máme k dispozici v rámci jiných nástrojů pro prosazování právního státu. Během předsednictví jsme se snažili pokročit v diskuzi, jakým způsobem bychom mohli rozvinout všechny tyto nástroje, včetně dialogu o právním státě výměna nejlepších postupů osvědčených a preventivní opatření. Domnívám se, že každý souhlasí v tom ohledu, že pozitivní preventivní nástroje by se měly upřednostnit kdekoliv to bude možné. Dámy a pánové, Zároveň jsme pokročili v postupech článku 7, protože jsme to požado, považovali za nezbytné ve světle stanoviska většiny členských států na radě. V případě Maďarska to znamenalo, že jsme zorganizovali první slyšení v září a bylo to na Radě pro obecné záležitosti. Takřka rok uplynul od té doby, co jsme dostali návrh Evropského parlamentu, takže jsme se domnívali, že byl nejvyšší čas na toto první slyšení. První slyšení eh, bylo takové obecné slyšení, eh, které se věnovalo všem tématům, včetně parlamentního návrhu a také poskytlo příležitost Maďarsku, aby jeho hlas byl vyslyšen. To je samozřejmě zcela zásadní. Jak je to obsaženo také v modalitách schválených na radě v červenci na začátku prvního slyšení finské předsednictvo informovalo radu o kontaktech s parlamentu a o stanoviscích parlamentu. Na přípravu tohoto briefingu náš ministr pro evropské záležitosti sorganizoval neformální setkání s předsedou výboru Lipe a se spravodajkou a, a společně se zástupci příštích předsednictví, a sice s Chorvatskem a Německem. Po tomto briefingu na radě bylo Maďarsko pozváno, no, aby předložila svá stanoviska týkající se e, zprávy parlamentu. Práva členského stát, právem členského státu je být vyslyšen na radě e, v rámci článku 7 odstavce 1 smluv Evropské unie modality, které schválila Rada v létě, e, také předepisují, že je třeba poskytnout dostatek času dotyčné země, aby vysvětlila svá stanoviska na prvním hearingu. Na konci hearingu ostatní členské státy měly příležitost klást Maďarsku otázky a hovořilo se zejména o následujících záležitostech. Akademická svoboda, eh, svoboda sdělovacích prostředků, korupce, eh, svoboda vyjadřování a nezávislost soudů. Hm, jsem velmi potěšena, že mohu říci, že toto slyšení proběhlo ve velmi konstruktivním duchu. Na konci diskuse eh, předsednictvo vypracovalo procedurální závěry a sice, že rada by měla dále sledovat tuto záležitost. A v rámci dalšího rozvoje má smohu informovat o tom, že Koreper se včera rozhodl, že bude druhé slyšení s Maďarskem v prosinci na zasedání Rady pro obecné záležitosti a sice 10. prosince. Slyšení bude připravováno detailněji na příštím zasedání Koreperu, tedy příští týden. Jak jsem se zmínila, první slyšení bylo spíše obecné slyšení. Tentokrát to bude tematické slyšení a Koreper vybere určitá témata jako klíčová témata pro toto slyšení pro hlubší a podstatnou diskusi. Dámy a pánové, dovolte, abych na závěr řekla, že finské předsednictvo souhlasí v tom, že Rada by měla zůstávat dobře informována o stanoviscích parlamentu během celého procesu a postupu. Konečně je to postup, který byl iniciován parlamentem. A Samozřejmě jsem také šťastná, že dnes mám příležitost vyslechnout si názory výboru Lipe, tak abych je mohla také předat radě, až budeme mít příští slyšení. Dámy a pánové, Toto je tedy aktuální situace týkající se postupu článku 7. Došlo ke konstruktivním diskusím, které, jak doufejme, budou v tomto duchu i nadále pokračovat. Domníváme se, že právní stát je něco, co sjednocuje členské státy a jejich občany. Ještě jednou dovolte, abych poděkovala vašemu výboru a zejména jeho předsedovi a paní zpravodajce za dobrou spolupráci v této záležitosti a jsme ochotni v úzké spolupráci pokračovat s vámi na tomto tématu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní Ryslaky. A teď navrhuji, abychom si tedy Eh, vyslechli to, co nám chce říct paní zpravodajka k tomuto tématu. Takže paní Delvo, máte slovo. The, the, the complete name. <laughs> Yeah, yeah, yeah? fine. Thanks. You, you got the floor for, for, let's say, three, five minutes, so that... Máte slovo na tři, pět minut, tak abychom mohli mít čas i na další diskusy. Máte slovo, prosím. Uh, merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také finskému předsednictví, že zavítalo mezi nás. Já jsem velice ráda, že tady jste. obracím, děkuji vám také za celou práci, za poslední měsíce. Já si myslím, že všichni mám, tak to můžeme poděkovat. My všichni poslanci, kteří jsme je také občanská společnost v Maďarsku, parlamenty dalších zemích a také, zemí a také členské státy, ukázali jste, že jste moudří, že jste odvážní, já svá slova vážím. Myslím si, že to nebylo zcela zjevné, že se takto chopíte tohoto tématu, když jste zahájili své předsednictví. Tehdy rada například neodpovídala parlamentu. Náš parlament měl odvahu, odhlasoval si zprávu, ale rada nereagovala. Takže tehdy vlastně rada nedělala tu práci, kterou měla, ale se dokázali rychle zareagovat efektivním způsobem, inteligentním způsobem a zavedli jste rovnováhu mezi jednotlivé aktéry, které se týkají tohoto tématu v kontextu, který není vůbec příjemný, protože naše Evropa není federalistická Evropa, jsme Evropa intergovernmentální, rozhodnutí se přijímají jednomyslně, a pro členské státy je obtížné soudit jeden jiný členský stát. Takže je to vlastně poprvé, kdy byl spuštěn článek 7 tehdy parlamentem. A je to také poprvé, kdy proběhlo takové slyšení, to bylo tady v září, to zářivé slyšení a tehdy když se provedli, prokázali, že máte odvahu, že máte také diplomatický cit. V prosinci bude tedy to druhé slyšení Eh, já jsem velice ráda, že se vám podařilo zorganizovat. To je skvělá zpráva a opětovně musím říct bravo. Je tady jeden obtížný bod, totiž to, že parlament ještě není plně eh, zaintegrován do tohoto procesu. Eh, interinstitucionální dimenze je stále ještě chybná poněkud z tohoto pohledu. Parlament není dostatečně zohleděn. Já tady připomínám článek 13.2. Je nezbytné to článek opatovat. Každá instituce jedná v rámci omezení, která jsou i přidělené smlouvy podle postupu a cílů, které jsou stanovené ve smlouvě a instituce budou mezi sebou způsobem spolupracovat. A co se týče této záležitosti, ale i dalších, ale hlavně této, tady taková lojální spolupráce není. Článek 7 byl spuštěn proti Polsku. Tehdy komise skutečně byla všude, ve, byla účastna celého postupu, ale parlament ne. To je škoda z hlediska institucionálního, z hlediska respektu parlamentu k tu nás, poslanců, ale hlavně je to škoda, protože my tady v parlamentu prostřednictvím o sebe, také prostřednictvím pana Lopese Aguilara, předsedy výboru Liba dalších poslanců, kteří zde jsou, my jsme se tomu velice věnovali, v podstatě již desítky, desítky, desítky let se tomu věnujeme. Máme expertínu, máme velké know-how v této záležitosti, kterou bychom mohli lépe, které bychom mohli lépe využít, pokud by rada a komise nám dovolila naše znalosti použít. My jsme tu práci odvedli, je třeba, aby se v tom pokročilo. Já doufám, že Ostatní po vás se tomu budou věnovat také a že ještě více zapojí parlament do této záležitosti. Já jsem přesvědčena, že parlament musí být lépe zapojen v tomto postupu. Takže postupem pokračuje druhé slyšení v prosinci, to je vynikající zpráva, neboť zjevně ta situace v Maďarsku stále ještě není v pořádku. Já doufám, že příští chorvatské a potom německé předsednictví se bude stejným způsobem věnovat tomuto tématu jako vy. Také doufám, že ta práce, eh, kterou kterou udělá parlament, rada i komise, v oblasti právního státní, toho dlouhodobého mechanismu a také toho eh, postupu prevence. Vy jste o tom hovořili, že toto vše se nám tedy podaří zrealizovat. Momentálně máme problém s článkem 7 v té podobě, v jaké je, v jaké jsme spuštili. Není tady časový rámec, vůbec nevíme, kdy ta procedura skončí. Nejsou tam vůbec žence, žádné sankce a není tam žádná metodologie. Doufáme tedy, že se nám podaří zrealizovat efektivní nástroje, které budou sloužit evropské demokracii, které se budou používat všude a stále. Bude to zajišťovat tu nutnou bázi právního státu a svobody projevu a demokracii. V Evropské unii nebudeme mít demokracii, pokud nebude plná demokracie ve všech členských státech. Poslanci Evropského parlamentu jsou zástupci našich občanů, také jsou občanské společnosti. Třeba, abyste nás víte zapojili. Eh, plenární zasedání odhlasoval zprávu před 14 měsíci. My jsme tady jasně ukázali, že jsme odvážní, zejména tu odvahu ukázali někteří poslanci, kteří jsou součástí stejné politické skupiny, jako ta strana, eh, která vládne v Maďarsku. My jsme tedy 16.12.2018 eh, přijali tu usnesení, to první slyšení trvalo, bylo vlastně provedeno až, až po půl roce a musíme říci, že v té řadě aspektů situace v Maďarsku se stále zhoršuje. Aktuálně nyní v pondělí otevření Univerzity pro centrální Evropu ve Vídni, protože oni se museli přestěhovat. To je vlastně asi ten nejaktuálnější příklad, příklad toho, že ta situace v Maďarsku se zhoršuje. Ta situace v Maďarsku se ve 12 aspektech nezlečila nezávislost justice, koncentrace médií, nezávislost akademická, tedy univerzit, také v určitých aspektech i situace migrantů. Vše toto je něco, co se netýká pouze Maďarska, ale nás všech, protože je tady možný dominový efekt, takže to může mít dopad na celou EU a také proto, protože Maďarsko na radě blokuje postup eh, v dalších tématech, zejména je velká škoda, že rada nedokázala pokročit v tom návrhu, abychom měli každoroční zprávu o stavu eh, právního státu ve všech zemích Evropské unie. To by bylo velice vhodné, takovýto mechanismus pro právní stát, ale rada nepokračovala, protože to vždy zablokuje Polsko a Maďarsko. My to musíme nějak dořešit, tuto bezvýchodnou situaci, abychom měli v Evropské unii zdravou budoucnost. Děkuji. Děkujeme. No a stínoví zpravodajové, kteří jsou eh, s námi. Takže paní Purek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nedávný politický vývoj v Maďarsku je skutečně zneklidňující. A kolegyně za zelené to již řekla jasně po více než 25 letech fungování Středoevropské univerzity v Budapešti. Tato Středoevropská univerzita byla vyhnána do Rakouska a Maďarsko odmítlo ratifikovat dohodu, která by umožnila fungovat dále eh, na základě zákona z roku 2017 z Dubna ohledně zahraničních kampusech, aby dále fungovala v Maďarsku tato univerzita. Víme, že vlastně od voleb v roce 2010 zde vidíme tyto problémy, mnoho usnesení, pět usnesení, které jsme přijali. To nefungovalo, proto paní Sargentini v roce 2017 požádala Evropský parlament o, aktivi- o aktivování článku 7 proti Maďarsku. Rada ovšem nerespektovala tato doporučení parlamentu a toto je dobrý příklad toho, jak článek 7 je neefektivní. Proto si myslím, že bychom měli využít paralelní efektivnější mechanismy než článek 7 a postup podle článku 7. Ráda bych zdůraznila, že podporuji iniciativu požádat o právní stanovisko naše právní služby, abychom byli schopni si stanovit další kroky v této mm, věci. Já jako stínová zpravodajka bych o to ráda poprosila. Takže paní Tugado za Renew. Vy jste rovně stínovou zpravodajkou. Prosím, dávám slovo. Děkuji. Pane předsedo, ráda bych poděkovala finskému předsednictví za to, že právní stál jednou z jejich priorit to je na základě prvního slyšení ohledně článku 7 uplatněného proti Maďarsku, je jasně vidět. Je to pozitivní dynamika, doufám, že to bude nadále pokračovat i na druhém slyšení, které je plánováno začátkem prosince a i v rámci chorvatského předsednictví. Já jsem stínovou zpravodajkou k tomuto tématu a je mi líto, že Evropský parlament, který zahájil poprvé v historii proceduru článku 7 proti Maďarsku, se nemohl 16. září na obecné radě zúčastnit tohoto jednání. Já jsem si vyslyšela argumenty rady to, že explicitně není počítáno z účasti parlamentu ani na základě jejich vnitřních pravidel, ani na základě smlouvy. Já to ale nepovažuji za tak dostatečně přesvědčit, protože jsou zde precedenty v této oblasti, ECB například, která se může zúčastnit jednání rady. Proto doufám, že bude mít jasnější obrázek i na základě právního stanoviska Evropského parlamentu, o tom už se zmínila i kolegyně, článek 13, který znamená, že všechny instituce by měly se snažit o mm, vzájemnou spolupráci a otevřenost velikou většinou 12. Eh, září 2018 jsme přijali toto usnesení. To znamená, že více než rok uplynul od spuštění článku 7 a nevidíme nějaké zásadní výsledky. To je mm, opravdu veliké riziko, že důvěryhodnost parlamentu je rady bude podkopána. Pokud porušování evropských hodnot nebereme vážně. Kromě článku 7, který běží, to, jak vidíme, vůbec neznamenalo nějaké pozastavení porušování právního státu v Maďarsku. Proč to vůbec takto vypadá? Proč nemáme možnost dalších kroků? Téměř každý den slyšíme o tlaku na žurnalisty, novináře, omezování slobody médií. I na slyšení Libe nedávno jsme slyšeli ohledně systematického omezování uh, občanských organizací, dokonce i v u dnešní události, kterou jsme organizovali k tomuto tématu. Například eh, u kanceláře našich kolegů v Maďarsku, kteří spolupracují a věnují se tomuto tématu, mm, byli by, eh, byly tímto způsobem um, atakovány, došlo tam k různým Mm, prohlídkám a podobně. Takže se musí eh, skutečně bát vůbec eh, svobodně hovořit na toto téma. Před několika dny eh, zde máme zprávu Amnesty International, která poukázala i na nedostatek mm, svobody justice, i na základě návrhu zákona, eh, který byl v tomto ohledu přijat. A právě proto musíme tlačit na místní vládu, aby nedošlo k podkopávání eh, evropských hodnot. Čili konkrétně, jak nahlížíte na další vývoj, abychom pokročili rychle v tomto ohledu? A druhá otázka. Finské předsednictví reagovalo na dopis pana předsedy Sasoliho, a vím, že v současné době nemáme možnost v rámci takového slyšení se zúčastnit, teda zúčastnit se na tom slyšení 10.12., čili můžeme alespoň náš seznam témat eh, začlenit na vaše jednání. Já myslím, že bychom mohli přispět k pokroku v této oblasti. Je tam nějaká možnost, abychom v rámci tohoto slyšení prezentovali náš dokument? s našimi návrhy vpřed. Děkuji. Děkujeme. Jestli dovolíte, možná bychom nejprve eh, umožnili dalším našim členům eh, se vyjádřit a poté byste na to reagovala. Pane Hečkági, Hedvé, hedvédi, chcete se k tomu nějak vyjádřit, takže prosím, já vám mám slovo. Děkuji za slovo. Já budu hovořit maďarsky, pane předsedo. Köszönöm a szót, elnök úr. A jogállamisággal Magyarországnak semmilyen... Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající v Maďarsku není žádný problém s právním státem. Právní stát je základem naší demokracie a našeho členství v EU. Problém, který máme, je spíše ten, že se to využívá proti nám jako taková zbraň. Koncept právního státa, státu je politicky misinterpretován a je to takový politický atak liberální levice, jako kdyby šlo nějaké, nějaký právní postup většina Maďarů si myslí, že dochází k neustálému útoku na naší zemi jenom proto, že jsme nesouhlasili s relokací migrantů, proto, že bráníme naši suverenitu a křesťanské hodnoty. A toto jde proti agendě liberální levice. Proto tvrdí, že jsme zodpovědní za eh, určité problémy, které ale nevytýkají jiným členským státům. Je jasné, že jde o radu, která má právo vést taková jednání pouze zatímco liberální levice z Evropského parlamentu chce, aby náš výbor byl aktivně zapojen do této záležitosti, což je porušením stávající evropské legislativy. Evropský parlament v tom nemá žádnou roli a pro nás je tento postup neakceptovatelný. Takže a nyní navrhuji opět aby měla slovo paní Inser. Děkuji, děkuji, pane předsedající, děkuji finskému předsednictví i našim zpravodajům. Co dalšího vás čeká? To slyšení jste řekla, a zároveň konkrétně, co zde bylo již prodiskutováno jako nějaké možnosti diskuze bez ohledu na to, co řekl náš kolega z Fidesz. Víme, že pan Orbán, premiér, mm, narušuje demokracii, porušuje právní stát a i takzvaný evropský způsob života, konkrétně základní práva, bych řekla. Freedom House například informovala o tom, že ten index demokracie znamená, že v rámci EU poprvé vlastně došlo k tomu, v eh, historii EU, že je zde země, která vlastně eh, nedostatečně dodržuje demokratické principy, zatímco my máme mechanismy, které by nám umožnili prosadit to, jakmile se stají tyto země členem, nebo než se stanou členem, ale jakmile jsou členem, tak už je obtížné to prosadit. Evropský parlament, po druhé, pokud vím, velice striktně řekl jasně, že potřebujeme tento princip kondicionality i v rámci rozpočtu. Proto se chci zeptat, jak to vypadá na radě s ohledem na tuto otázku. Diskuse probíhají na radě a to, co chci zeptat, zda je rada připravena v případě potřeby využít kvalifikované většiny a prosadit princip kondicionality nedojde-li k dohodě s vládou Fidesz v Maďarsku. Já myslím, že je skandální, že Maďarsko získává každoročně miliardy eur v rámci různých nástrojů a pomoci a zatímco porušují lidská práva, podkopávají demokracii, právní stát. a neberou odpovědnost za společné cíle a v podstatě vlastně podkopávají naše společné hodnoty. Děkujeme, pan Dobrev má slovo. Paní Dobrev má slovo. Já budu hovořit rovněž maďarsky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych odpověděla na otázku, kterou položilo mnoho kolegů. Změnila se situace v Maďarsku? 13. října to je den, kdy proběhly místní volby. Pan Orbán utrpěl porážku a otázka zněla, může se změnit? Uvědomí si, že ta politika nenávisti, kterou vede, ničí Maďarsko? Já bych mohla říci, že několik dní jsme si to mysleli, protože říkala hezké věci o demokracii, o tom, že akceptuje vůli lidu, a opozičního starostu v Budapešti pozval na vládní jednání, ale jakmile opustil toto jednání, tak mu vrazil kudlu dozad. A snaží se omezit pravomoce místních samozpráv, omezit jejich finance, omezit jejich svobody. A zároveň omezují i práci novinářů v parlamentu. Novináři nemají možnost provádět svou práci na půdě parlamentu. To je negativní precedent v historii demokracie. Chceme-li pochopit Orbána a jeho vládu, jakmile byl zvolen první nový komisář, tak došlo k předložení Eh, návrhu zákona o transformaci soudu. Pamatujte si, jak sliboval, že nikdy nedojde k, k transformaci administrativních soudů, protože to neodpovídá evropským standardům. No a nyní zde máme novou legislativu a povede se jim dosáhnout cíle, který se stanovily všechny soudy, dokonce i nejvyšší soud, bude nyní pod vlivem pana Orbána. Pouze několik týdnů nás dělí od místních voleb a mě to překvapuje, protože vím, že vládní strana tvrdila, ne, právní stát u nás funguje úžasně, žádné problémy nemáme. EU ovšem začala analyzovat tuto situaci a najednou přišli s tím, že takový koncept, jakým je právní stát, dokonce ani neexistuje údajně, takže není co analyzovat. Maďarsko nepatří do komunity demokratických zemí, které respektují právní stát. Ráda bych vám řekla proto a poprosila vás, abyste nedovolili, aby vás pan Orbán opět ošálil. On to dělá už posledních více než deset let. A my v Maďarsku se snažíme bojovat proti tomu, aby tímto způsobem nějak opíjel rohlíkem naše lidi. On není žádná, žádná ovce, je, je, to, je to skutečně vlk, který požírá naši demokracii. Děkuji. Mont. Paní Erik Mond. Merci. Děkuji. Mám otázku, ta se týká situace nevládních organizací v Maďarsku. V červenci Evropská komise rozhodla, že se obrátí na e SD proti Maďarsku a týkalo se to legislativy, která kriminalizuje e, aktivity pod těch, kteří si podpory žadatelů o azyl, což vlastně omaz, e, je tam právo, které se týká žádosti o azyl, které není v souladu s mezinárodním právem a právem EU. Momentálně je to tedy mm, ten případ u soudního dvora a komise eh, také zjistila, že legislativa, která zavádí speciální daň na imigraci, by mohla vést k neoprávněnému měšeňování se do práva svobody slova a práva na zdrušování nevládních organizací, které se to týkalo, což není v souladu s výkonem základních lidských práv a také je to útok na fyzickou a modální integritu těch osob, kterých se to týká a vytváří to dodatečné problémy pro organizace občanských společností, zejména těch, které se věnují oblasti br- obrany, brání, obrany práva. Benátská komise také zjistila, že to není v pořádku. Je tedy důležité, aby tedy i situace nevládních organizacek byla prodiskutována v rámci toho slyšení, které bude zorganizováno a která se týká článku 7. Děkuji. And Mrs. Donath. A teď eh, paní Donat, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve vyslovila zklamání o tom, že tak významný bod je na pořadu jednání, když tady může být tak málo z nás. Je mi tedy líto, že to musím říct tímto, to jako nesouvisí s tématem, ale domnívám se, že toto jsme měli mít dá, jako bod na pořadu jednání, když je tady většina členů našeho výboru. Ale dovolíte-li, teď tedy budu hovořit maďarsky, omlouvám se. Děkuji. Já bych eh, se ráda připojila k mým kolegům, kteří hovořili přede mnou. Před rokem eh, poslanci rozhodli společně s EPP, kde, jsou, kde je Fides členy, eh, že zachrání Maďarsko před destrukcí vlády a proto eh, byl eh, aktivován článek 7. Chtěli zarazit zneužívání fondů pro soukromé účely a korupci, ale nic nezastavilo Orbána ani pozastavení členství jeho strany v EPP. A teď po porážce v lokálních volbách pokračují s ničením a rušením zásad právního státu. Teď přišli tedy se novým návrhem zákona týkající se správních soudů, kterým umožní ještě větší kontrolu nad soudy, tedy kontrolu vlády obtížná témata eh, už nemohou rozhodovat soudy samotné. Tady celá řada eh, nesprávných věcí, 600 Maďarů se odstlo již v, před těmito správními soudy. Teď se chci zeptat, eh, stačí prostě naše zpráva o aktivaci článku 7 nebo musíme zpracovat novou zprávu, která by zahrnovala i nedávný vývoj? Chci apelovat na kolegy, toto je skutečně významná otázka. Může se parlament účastnit ne, procedury? Nejsou to, pou, nejsme to pouze my, maďarští poslanci, je tady řada kolegů, kteří kteří hájí právní stát a kteří chtějí chránit demokracii. Toto není vnitrostátní či národní otázka. Toto se netýká pouze vnitřní politiky Maďarska, toto je evropská záležitost a měli bychom postup článku 7 brát velmi vážně a seriózně. Chceme vidět výsledky. Já nechci trestat mou zemi. Ne, já chci, abychom tady měli postup, já chci, aby můj domov byl demokratickou zemí a chci, abychom chránili evropské hodnoty společně. Koncepce právního státu existuje. Čili ráda bych vás upozornila na skutečnost, že toto je popsáno v druhém odstavci. Můžete se tedy sami informovat o tom. Nevidím tady nikoho jiného, kdo by chtěl hovořit, ale dovolte, abych jako předseda výboru Libe se pokusil také o spontánní reakci k této kritice. Slyšel jsem to více než jednou, co se týká tedy té tendence, kterou tady máme. Já to mohu pouze pochopit jako sebekritika, ale to se týká politiky jako v lavicích a před lavicemi a za lavicemi. Já popisuji výbor eh, Libe jako výbor, který má největší objem práce, který pracuje 24 hodin denně. Máme zasedání každý týden, zasedání našeho výboru. Máme nejvyšší eh, hlasování, nejvyšší počet hlasování. 25 eh, hlasování na plenárce přichází z návrhu výboru Libe. A není tady jediné zasedání, jediné plenární zasedání ve Štrasburku, kde prostě já nemohu se účastnit eh, vážných jednání plenárního zasedání, protože předsedám našemu výboru. A my prostě tady jsme zahlceni prací, ale zároveň Tady jsme diskutovali o otázce migrantů, kteří se navrací do Libie, o té humanitární otázce detenčních center v Libii. Operation Také jsme hovořili o záchranných operacích, o operaci Sofie. To bylo celé dopoledne a tady jsme měli velice nízkou účast a já jsem skutečně zklamán, jsem rozhorčen a teď jsem rozhorčen, že nikdo tady není na to, abychom jednali o článku 7, přitom to inicioval parlament. Je mi to moc líto, takže eh, musíme eh, o tom popřemýšlet. Po druhé, po třetí, bude to nezbytné, abychom mohli tak trochu jaksi zracionalizovat eh, objem práce našeho výboru protože zatím členové výboru ukazují, že sotva zvládnou eh, objem té práce, kterou sami produkují. No to znamená, že bychom tedy měli říci, poslechněte, eh, je třeba popřemýšlet, ano, tady dát si přestávku protože jinak skutečně se stává, že máme takové relevantní body s nízkou účastní, protože lidi jsou zaměstnaní někde jinde nebo jsou na cestě domů, což je většinou ten případ ve čtvrtek večer. Takže teď máte slovo vy. Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše připomínky, eh, které tu zazněly. Jak už jsem řekla na začátku, respektování společných hodnot a právního státu je naprosto zásadní pro Evropskou unii jako celek. A proto eh, se to stalo také jednou z priorit eh, finského předsednictví, když jsme předkládali náš program předsednictví Evropské unie. My jsme postupovali vlastně ve čtyřech kolejích, když tady hovoříme o právním státě. Nejprve eh, No, tady byl to dialog na radě o právním státě. To je nesmírně významné. My bychom chtěli, aby se z toho rozvinul každoroční dialog, abychom se nesoustředili pouze na určité členské státy, ale abychom sledovali situaci v celé Evropě, abychom měli nějaký systém včasného varování, když tam něco začne vřít nebo se tam začne něco objevovat. A e, na posledním zasedání Rady pro obecné záležitosti jsme měli také závěry rady, ve kterých se odráží docela dobře jak chceme dále pokračovat v této záležitosti. Bude to výborný základ. To je tedy jeden prvek, jeden nástroj. Druhá věc, která tady zazněla, to je kondicionalita v rámci víceletého finančního rámce a to je další kolej, na které pracujeme. A v současné době dokončujeme vyjednávání mm, o boxu MFF nebo soubor ve víceletém finančním rámci, který se bude projednávat na zasedání Rady pro obecné záležitosti v prosinci. To se bude týkat právě kondicionality a E, závěrečných dojednávání a vyjednávání našich lídrů. E, tento postup článku 7 pokračoval. My jsme zahájili toto slyšení s Maďarskem, protože jsme cítili, jak už jsem řekla, že už uplynul rok od té doby, co Evropský parlament se chopil iniciativy a proto bylo, byl nejvyšší čas uspořádat to slyšení a pokračovat Zorganizovali jsme slyšení i s jinými zeměmi. A čtvrtá kolej byla mimo instituce a to je iniciativa Německa a Belgie, takzvaná peer review, a to je také něco, na co jsme se dívali a na čem jsme, a my jsme už se spolupracovali s těmito dvěma zeměmi, ale také samozřejmě i s jinými členskými státy. Eh, celá řada z vás se ptala, jak postupovat dále. Samozřejmě, cesta ku předu závisí na příštích předsednictvích a na všech členských státech. Oni musí rozhodnout o způsobu, jakým to bude pokračovat dál. My jsme rozhodli uspořádat toto druhé slyšení o Maďarsku na příštím zasedání Rady pro obecné záležitosti a to bude velmi důležité a mě těší, že eh, jste tady vyjádřili celou řadu plodných myšlenek pro předsednictví při naší přípravě slyšení společně tedy s jinými členskými státy. Na příštím zasedání Koreperu rozhodneme, jaká budou témata příštího slyšení. A samozřejmě Velice rádi zahrneme vaše příspěvky, můžete to poslat našemu předsednictví, abychom to měli mm, před sebou, až budeme rozhodovat eh, o těchto tématech s dalšími členskými státy. Ale potom znovu musím říct, je tady celá řada témat a to slyšení, co se bude konat, musí být v působnosti nebo ve světle zprávy Evropského parlamentu. Tady byly vedeny diskuse o dalším vývoji, ale tento další vývoj by mohl být zahrnout také v diskusi o zprávách a to se ukáže i ve zprávě, která vlastně odráží všechna témata, o kterých jste se vy tady zmínili. A Chtěli jste eh, vědět větší, bližší detaily o příštím slyšení, ale to je něco, co vám v současném době nejsem schopná říci, eh, protože běží příprava v Koreperu. Mm, členské státy eh, společně tam budou na to pracovat. My jsme pouze předsednictví, ale o těch tématech rozhodnou členské státy. Samozřejmě my máme určité nápady, idei, rádi předneseme i ty vaše a podíváme se na ně. A na závěr, k roli Evropského parlamentu. Já vím, že e, tady panovala celá řada stížností, že Evropský parlament nebyl pozván na zasedání rady, když jsme diskutovali o postupu článku 7, ale e, rada řekla, že musí existovat výborná spolupráce s parlamentem, to, že je jasné, ale ta záležitost, jakým způsobem zapojit parlament, byla diskutována na radě, když se vyjednávalo o takzvaných standard modalities a členské státy zvolili model, kdy předsednictví zůstává v kontaktu s parlamentem a potom poskytuje briefing radě o příspěvcích a stanoviscích Evropského parlamentu. A to je jeden z důvodů, proč jsem dnes zde před vámi velice pozorně. Jsem si vás vyslechla, vše jsme si poznamenali a můžeme tedy potom podat briefing radě, až se zase bude jednat o těch modalitách. A také v současné době jako předsednictví reflektujeme, jakým způsobem můžeme zorganizovat spolupráci s vámi během zbývajícího času našeho předsednictví a, vra- a přijdeme k vám, až završíme i tuto práci. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky, byly mimořádně užitečné pro nás, eh, zejména ve světle přípravy toho příštího hearingu a příštího zasedání rady. Děkuji mnohokrát. Jestliže nejsou další příspěvky, tak skončíme dnešní schůzi. Děkuji za to, že jste přišli a věřte mi, domnívám se, že dříve či později eh, budeme muset něco udělat eh, s nabitou prací našeho výboru, zracionalizovat ji. Děkuji mnohokrát.